Ah, Friends, we will start. Přátelé, zahájíme jednání. Už jsme přišli o pět minut. Čeká nás mnoho otázek, které chceme předložit prvnímu místo předsedové komise panu Timmermansovi. On tady čekal na, na mě, až dorazíme, na ty první z nás, kdo dorazí, takže musíme opravdu začít. Pan Timmermans um, dal najevo, že se s námi skutečně chce setkat, eh, také s námi diskutovat, bavit se, klást otázky. A teď už začínáme. Dávám slovo bez dalších průtahu panu Timmermansovi k zahajovacímu prohlášení. Jestli se nemýlím, tak tohle je devátý výbor parlamentu, s nímž mám, eh, s nímž vedu debatu na základě předchozí zkušeností. Pokusím eh, omezit eh, úvodní poznámky na minimum, abychom měli více času na otázky a odpovědi. Ale samozřejmě jsem plně v, k vám k dispozici, jsem ve vašich rukou. Takže jen stručně svoji zodpovědnost v Evropské komisi vnímám takto. Eh, implementace řady priorit dohodnutých mezi panem Junkrem a Evropským parlamentem, 10 priorit, velké věci, malé věci, vytváření lepších právních norem, což bychom neměli chápat jako méně legislativy a deregulace, ale lepší legislativa s využíváním lepších metod pro získání um, dosažení cílů, které chceme splnit. Věřím v udržitelnější rozvoj. Udržitelnější rozvoj pro mě znamená i rozvoj udržitelný z environmentálního, ekonomického, sociálního hlediska. Všechny tři, ve všech těchto třech eh, oblastech musí eh, být Evropská unie na čele. Musíme zaměřením se na hlavní priority vytvoříme Evropu, která je konkurenceschopnější a to ve světě, který je stále konkurenceschopnější, eh, kde ty výzvy jsou obrovské. Evropa eh, nezvítězí na základě cen, cen práce, ale na základě toho, že budeme dobří v tom, co děláme, když budeme přidávat maximální přidanou hodnotu a budeme jednat udržitelným způsobem. A myslím, že e, politiky, které inspiruje komise, by měly být právě v této oblasti. Chci obrátit vaši pozornost na skupinu osob, které budou mít moji vlastní, e, e se budou těšit mé pozornosti, protože to jsem dělal také v prvních e, měsících svého mandátu, a to jsou malé a střední podniky. Učinil jsem um, si prioritu ze, ze svojí misi ze všech svých, ve všech svých návštěvách um, v členských státech i jinde, setkávat se přímo s malými a středními podniky, nikoli s jejich zástupci, združeními, organizacemi, ale skutečně s těmi podniky samotnými, velmi často se dostaví, protože mají silná poselství, eh, chtějí, jsou často eh, zklamaní Evropou, byli hodně nadšení, teď už nejsou, a chtějí, abychom jim pomohli eh, nabírat, aby měli možnost nabírat více lidí, aby se omezila byrokracie, inteligentnější, aby měli inteligentnější regulaci, aby se mohli soustředit na to, v čem jsou nejlepší. To znamená vytvářet více pracovních příležitostí, více e, příležitostí k podnikání. Proč je teď specificky zmiňuji? Protože v těch čtyř, čtyřech měsících svého mandátu jsem si povšiml, že malé střední firmy jsou velmi angažované, velmi znepokojené některými aspekty vývoje v Evropě, ale vždy se dostaví na setkání, protože si myslí, že můžeme jim přinést eh, reálnou citelnou změnu. Můžeme rozjet věci, které opravdu zlepší eh, situaci pro lidi, kteří eh, poskytují pracovní příležitosti i ty, kteří je hledají. Děkuji. Nyní dostane slovo Agnes Jungerius. Děkuji. Pane komisaři, děkuji za to, že jste se dostavil na zasedání tohoto výboru. Myslím, že naše eh, agenda omezení eh, regulační zátěže, že je to dobrá iniciativa, dobrý podnět snížit administrativní zátěž. Určitě něčím kladným pro nás sociální demokraty. To však není jen o lepší regulaci a lepším regulačním rámci. Je ale také důležité chránit pracující a chránit eh, osoby samostatně výtělečně činem, zaměstnané na smlouvu. A mě by zajímalo, co v této věci hodláte dělat. Souhlasím s vámi, když říkáte, že lepší regulace nutně není jen odbourání určitých eh, pravidel či o zjednodušování, ale že to někdy znamená zavádění efektivnějších regulací. Zajímalo by mě, jak eh, tento program lepší regulace bude vypadat v roce 2015. Můžete nám říct něco o datu o eh, zveřejnění a obsahu? Pak ještě kolují další pověsti, eh, zvěsti týkající se toho, že v programu 2015 že bylo oznámeno, že všechny dohody mezi sociálními partnery musí být podrobeny veřejné konzultaci. Možná se to má vstávat na veškeré eh, eh, sociální regulace, ale potom eh, samozřejmě hrozí, že přijdeme o směrnici, o mateřské, ale také je, jde o celkově korporátní odpovědnost. aby eh, korporátní, normy korporátní odpovědnosti byly respektovány, protože tu jde skutečně o práva pracujících, takže můžete říct něco o programu na rok 2015. Takže dvě věci. Za prvé, je tu pracovní program na rok 2015 a pak takzvaná agenda REFIT. To jsou dvě různé věci. Mám za to, že hovoříte o REFITu. Protože v kontextu REFITu právě máme říci, jaké programy budou pokračovat, co se zruší, to všechno bude eh, na jaře. Pokud jde o ten pracovní program, tak to budeme, o tom budeme diskutovat s vaším výborem později. Snad již eh, více z, eh, z počátku podzimu nikoli však až koncem roku, abychom skutečně mohli eh, vést eh, podrobnou debatu takovou, jakou si to zaslouží. A eh, vaše připomínky jsou velice zajímavé, slyšela jste něco o tom, že jste slyšela nějakou zvěst. No ale já, já už mám tady zkušenosti těch čtyř měsíců v Bruselu. Vím, že se objevují různé zvěsti, ale jako odkud se ty zvěsti berou? často prostě vznikají jenom z důvodu toho, jak eh, instituce fungují. Já eh, to je prostě takový fakt, že se občas eh, vytváří. Ale vzhledem k mé roli, vzhledem k mému politickému pozadí, k mé národnosti, tak dialog mezi sociálními partnery je něco, co mi leží hodně na srdci. Tento dialog považuji za opravdu zásadně důležitý a pozice sociálních partnerů musí být eh, brána zcela vážně eh, v zaměstnaneckých poměrech. Takže eh, to beru opravdu vážně, to říkám jednoznačně. Co se týče legislativních návrhů, ty by měly podrobeny veřejné diskuzi co nejvíc, to znamená, že budou publikovány a bude dost času pro všechny na to re- na možnost reagovat. A teď nehovoříme jenom o návrhech směrnic, ale také e, implementační akty a akty v přenesené působnosti. Tam by měla být také více transparentnosti. A v případě nových návrhů, tak ty budou otevřeny veřejnosti k připomínkování, což si myslím, že je zlepšení transparentnosti fungování Evropské unie. Opakuji ještě jednou. Usilujeme, eh, snažíme se o to, a dovolte mi to říct dostatečně jasně, jakákoliv dohoda, jakákoliv konzultace se sociálními partnery, respektování pozice sociálních partnerů, to všechno je velice důležité, musíme vzít v potaz jejich názory, ale nebudou nám samozřejmě nic diktovat. To říkám jasně. Sociální a ekonomické náhledy členských států budou rovněž vzaty v potaz, pomohou utvářet regulaci a legislativu a Evropská komise bude respektovat názory sociálních partnerů, když může při tvorbě nových nor- norem. To znamená lepší regulační rámec, ovšem neznamená, že chceme podkopávat sociální cíle. Vůbec ne. Chceme je naopak zlepšit tím, že zlepšíme regulační rámec. Naše cíle jsou neodiskutovatelné, tedy cíle v sociální oblasti, sociální pilíř. Ale zatím existuje příliš velká regulační zátěž a proto náš regulační rámec není tak efektivní, jak by mohl být. Pak dojde k revizi a to bude ve velmi schopných rukou Marian Thyssen a dojde k určitému sladěvání, zefektivňování a modernizaci toho rámce, ale to vůbec nepodková, nepodkopá sociální dimenzi, naopak. EPP Group. E EPP. Eh, eh, Pane místo předsedo, srdečně vás vítám, jsem ráda, že jste eh, k nám zavítala, abyste si s námi nadměl názory. Využila bych této příležitosti, abych vám položila konkrétní otázku, protože tady jde o eh, morality v Evropě. Víte, že v posledních letech bylo tady bylo hovořeno o přijetí takovéhoto eh, protokolu. Evropský parlament se tomu také postavil a vyžadoval Evropské komise, aby tady předložila právní předpis, tak aby toto bylo možné, aby toto bylo, eh, začalo být aktivní na evropské úrovni. Komise eh, vypracovala v koncepci a také posouzení dopadu. Všichni víme, že že to ty tzv. virtuality mají důležitou, hrají důležitou roli, eh, jsou to služby, víc pro více 60 milionů eh, eh, evropských občanů, více 360 tisíc pracovních míst se to týká. A proto má je prostá otázka. Toto by mohla přispět k tomu, že cíle, které eh, se mají dosáhnout v rámci strategie 2020, kdy budeme mít eh, v ruce příslušný právní nástroj, aby to bylo eh, jednodušší i na politické úrovni. Už předložila komise nějaký návrh iniciativní? second question. Druhá otázka od paní Tiziana Begin, FTD. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Tilmanci, ráda bych hovořila italsky, mým rodným jazykem vím, že eh, mluvíte skvěle italsky. Jste místo předsedou Evropské komise a Eh, zodpovědný za dodržování pravidel a za eh, právní stát. Je mi líto, že ta otázka eh, se výlučně nebude týkat práce tohoto výboru, ale určitě to má na ní tento výbor dopad. V Itálii před krátcem vypukl s krátkou dobou vykrytl skandál ministr dopravy Mauricio Luki, musel odstoupit. Ukázalo se, že tady byla korupce a špatné veřejné zakázky, špatná veřejná soutěž. Otázka je důležitá, protože korupční osoby v ministerstvu měly e, celý systém pro ilegální způsob zacházení s těmito zakázkami. A veřejná práce, mě tady se dávaly různé úplatky za eh, um, to, že se poskytovaly jisté eh, laskavosti. To znamená, že eh, se to možná týkalo i evropských finančních prostředků. Třeba to platili i evropští daňoví poplatníci, proto má otázka. Mnohé z těchto finančních prostředků se promrhávají nebo se vydávají nesprávným způsobem. Korupce se stále eh, zhoršuje. Eh, nechtěl byste eh, kolegům, z, kteří jsou zodpovědní za boj proti korupci, nechtěl byste něco k tomuto říci, když by to možná pak platili evropští daňoví poplatníci? A pak ještě něco. Mm. Co se týče financování velkých projektů, nevěřte si, že tady skutečně existují velké případy korupce. On mutual funds, I have to, týče, I, I just don't know. Se týče takzvaných mutual funds, um, tady musím k tomu říct, že nejsem schopen uh, to teď uh, zodpovědět, ale slibuji vám, že dostanete písemnou odpověď k tomuto. Takže je mi líto, nejsem schopen uh, vás teď o tomto informovat. Ale poskytnu vám písemnou odpověď, jakmile se poinformuji o této věci. A odpověď opravdu dostanete. A vím, že Italské úřady eh, velice pečlivě prošetřují tento případ a vyčkáme na výsledky tohoto vyšetřování a uvidíme, jaké kroky by komise pak měla udělat. Boj proti korupci, to je něco, co komise bere velice vážně. A je to ve opravdu schopných rukou komisařky Jourové. Eh, která mm, se bude zabývat touto záležitostí a pokud eh, je tedy jasné, že potřeba pečlivě sledovat tyto věci, eh, protože se může jednat o peníze evropských daňových poplatníků. To je důležitý úkol pro všechny evropské instituce. Eh, společně neseme velkou zodpovědnost jako evropské instituce, abychom zajistili, že peníze daňových poplatníků budou vydány řádným a účinným způsobem. A proto komise si velmi vážně přesvědčena o tom, že eh, úřad evropského prokurátora by mohl být zodpovědný za to, jak, aby se podíval, jak jakým způsobem se evropské peníze vydávají ve členských státech. A mm, aby mohli i sledovat nebo eh, stíhat možnou korupci. Takže já v to pevně věřím. Komise tomu bude věnovat velikou pozornost všem těmto případům eh, korupce, které se eh, souvisejí s evropskými, tedy s penězi evropských poplatníků daňových. A mm, budeme tuto věc i nadále sledovat, pokud mm, budeme mít pocit, že je tady nutné to udělat. Ale v konkrétním případě ministra Lupiho. Eh, tady vím, že italská vláda velmi jasně oznámila, eh, že celou věc eh, bude analyzovat a my vyčkáme, jaké budou výsledky této analýzy. Děkuji. Thank you. I'll give... Děkuji a předávám slovo paní McIntyre z EKR. Děkuji. Vítám vás, pane Timanci. Je hezké vás tady dnes vidět. Velice jsem ocenila řadu odpovědí, které jste poskytl na vašem slyšení, když jste poprvé eh, přišel, ehm, nebo když jste se stal eh, ehm, komisařem a eh, v té době řada vašich odpovědí naznačovala, jak by lepší regulace mohla mít přímý dopad na zaměstnanost a právě tím, že se budou vytvářet podniky a že podniky budou růst. A i váš příklad ehm, Bejka, který se podal, to myslím bylo dobré a já jsem to vždycky používala změnila od té doby. Takže když se um, podíváme na lepší regulaci, která umožní podnikům, aby expandovali a vytvářeli pracovní místa, e, máte tady nějaké konkrétní priority, třeba prioritní oblasti týkající se lepší regulace? e, něco, to byste nám mohl říct. A jak budete vyhodnocovat úspěch? Eh, přemýšlíte o tom, jak budete poměřovat výsledek toho, jestli se dosáhne lepší eh, regulace. A konkrétně, eh, pomyšlíte na nějaké cíle, které budou sledovat snížení eh, břemen? A velmi konkrétní otázka, myslíte si, že klauzule sunset mm, budou mm, hrát klíčovou roli také v lepší regulaci? Měli bychom tomu věnovat větší pozornost? A konečně mm, ten zákon o malých podnicích. Pokud jsem informována, tak ten se neobjevil v pracovním dokumentu komise a jenom jsem si říkala, jestli byste mi mohl eh, říct si, ehm, jaké je jeho místo a jaké jsou v tomto smyslu plány. Děkuji. Thomas Mann, CPP. Ano, děkuji paní předsedkyně. Pane Timmanci, my Dva jsme dobří sousedé, Nizozemsko a Německo, a mm, hovoříme stejným jazykem. Vy jste to nedávno ukázal ve hesenském, zemském zastoupení Bruselu, kdy jste hovořil skvělou Němčinou, e, kompliment, a e, hlavně mm, jste hovořil jazykem malých a středních podniků, protože to byla akce, která byla organizována kroužkem pro tyto podniky. A to je právě to, co jste řekl, že chcete mít kontakt i e, s podniky přes silnice jednotlivých svazů. A to mě vede k mé otázce. 315 milionový program máme, který chceme tady investovat investovat do růstu, ale především do další pracovní místa. Závisí to na tom, jestli malé a střední podniky budou se moci tohoto programu účastnit. Eh, máme už velké obavy. Jestliže malé eh, střední podniky, nejenom v Hesensku, jestliže se na ně podívám, tak oni vždycky říkají, že to jsou programy pro ty úplně velké. To znamená ty veliké vize týkající se dopravní politiky, digitalizace. Oni říkají, že jich se to netýká. Vím, že rozhodnutí o tom eh, nemají učinit politici, ale politická, Evropská investiční banka, ano, souhlasím spolu s odborníky, ale i oni mají určité kategorie. A komise mi zcela jistě bude moci říci, že se stanoví tyto a tyto priority. Jak by tyto priority mohly Eh, bez tomu, aby i malé střední podniky měly pocit, že jsou součástí takového důležitého evropského vývoje. A na poslední, poslední věta, my jsme odsouzeni k úspěchu. Tento program musí být úspěšný. V parlamentu uděláme vše proto, už jsme to často hlašovali, aby, to, eh, aby malé a střední podniky se toho mohly účastnit tak, že bude možné říci, ano, jde to nahoru, pokračuje to při všech rozdílech, mm, které v členských státech existují. Děkuji za vaše otázky jak jsem řekl, lepší uh, regulace, které oblasti. Uh, za, když se podíváme na skutečnost, že tradičně malé a střední podniky by byly proevropsky naladěné všech členských státech, dokonce i ve vaší zemi, eh, paní McIntyre, a mnohé z nich jsou, ale um, zároveň jsme o mnohé z nich přišli. Hmm, protože říkají, že vidí jenom břemena, která na ně budou uvalena a že nevidí nic pozitivního, co by s tím mělo přijít. A někdy to je pra, pravda, někdy to pravda není, ale um, oni vlastně tu regulaci, um, ta přišla z Evropy, i když je to místní regulace a nebo e, e, národní. Takže první věc, kterou bych chtěl udělat, je vyjasnit tuto otázku, odkud to pochází, kdo je zodpovědný za toto. A byl bych poctěn a velice vděčen, kdyby Evropský parlament, kromě svého velice důležitého úkolu vytvářet novou legislativu, kdyby se na to díval jako na důležitý úkol taky, aby se tedy podíval na stávající legislativu a zjistil, jestli to pořád ještě se dá použít. A věřím, že byste dostali velkou podporu ve členských státech, kdyby se tam vidělo, že poslanci berou tuto valtázku velice vážně a pracují na ní. Takže hlavní oblast pro mě by byla administrativní břemena, eh, snížení administrativních břemen pro malé a střední podniky. A já vám mohu poskytnout příklad. Rada nemůže eh, Um, odsouhlasit um, jednu um, formulku DPH pro, stále uh, platí pro EU. Jestliže jste malým středním podnikem, exportním, a mluvil jsem také Velké Británii s takovými podniky, tak oni raději exportují do Saudské Arábie než do Německa z Velké Británie, protože z administrativního hlediska je to pro ně jednodušší a já si myslím, že to je nepřijatelné. Proč byste měla mít 28 různých formulářů na DPH? Jednu, jedna jednotná pro EU by to zjednodušila pro všechny malé střední podniky podniky. Byla by to lepší regulace a neznamenalo by to, že se něco v Evropě bere, ale naopak 28 mm, různých národních nařízení by tady zmizelo a bylo by nahrazeno jedním jednotným mechanismem. Takže to je něco, co, čeho chci dosáhnout. A pak, jak se poměřuje úspěch, upřímně řečeno. Mm, už jsme to viděli i dřívější komise. Eh, co se týče čísel, tak eh, by se dalo říci, ano, to je úspěch, eh, Eh, tady jsme snížili administrativní břemena o tolik a tolik procent. A udělal jsem s tím také zkušenost na národní úrovni. Můžete tato procenta používat. Ale jádrem věci, základem všeho je toto. Jestli střední a malé podniky za tři, čtyři roky řeknou ano, zaznamenali jsme změnu, anebo to neřeknou. A to je můj způsob, jak poměřovat úspěch. Jestliže občané, odbory a malé střední podniky řeknou ano, v Bruselu jsme zaznamenali e, změnu, oni vědí, co je nutné, ano, viděli jsme větší, vysoké standardy, lepší podmínky, ale menší administrativní břemena ano, víme, že Evropa se soustředí na veliké věci a ne na věci malé. Působ, jak poměřovat úspěch, to je reakce naší veřejnosti a ne nějaké statistiky, které tady eh, produkujeme protože pocit reakce našich veřejností eh, bude mít dopad na to, jestli budou hlasovat nebo jestli vůbec budou hlasovat v příštích evropských volbách. Takže tady bych to viděl jako způsob, jak poměřovat úspěch sunset eh, klauzule. Já jsem si to předtím otestoval před naším zasedáním na řadu lidí tady na pódiu, protože já si opravdu myslím, že konkrétně v evropské legislativě tyhle ty klauzule sunset clause jsou eh, dobrým nástrojem, protože přinutí politiky, tady jsme všichni politici v této místnosti a my eh, vytváříme novou legislativu. A na to eh, v tom jsme dobří, ale zas tak dobře neumíme rušit starou legislativu. A když máme tyhle ty sunset clauses, tak ehm, se tomu musíme věnovat, protože pokud se tomu věnovat nebudeme, tak ta legislativa samotná skončí, protože to má nastaveno od začátku ten svůj konec. Takže to je v podstatě, řekněme, takový disciplinární nástroj pro politiky, kteří chtějí neustále pohlížet do budoucnosti a um, nechtějí zase nést tolik zodpovědnosti za to, co udělali v minulosti. Takže to je dobrý nástroj. Eh, co se týče toho eh, zákona o malých eh, podnicích Business Act, tam se snažíme zapracovat eh, co nejvíce eh, připomínky, které jsme dostali od malých a středních podniků a právě teď na tom pracujeme. Co se týče IFSI a těch malých a středních podniků. Pan Mann už sám na to eh, předem zodpověděl, protože komise sama nestanoví, které projekty budou ehm, vhodné pro tento projekt. Ale představme si, co považujeme za ideální investici. Vyřešení některých strukturálních problémů, které máme v Evropě, to velmi často se vztahuje právě k infrastruktuře. pokulhávání Evropy za digitální ekonomikou, digitální vnitřní trh, udržitelný rozvoj, zejména tedy co se týče kruhového hospodářství, kde potřebujeme více investic. Tohle to všechno společně s malými středními podniky. To, pokud byste měli investovat, tak vám dám příklad. Představte si, že chcete investovat do udržitelné mobility, do automobilového průmyslu, tak abyste vytvořili něco, co v Evropě nyní chybí. E, to znamená továrna, kde se vytváří baterie pro elektrická vozidla. Třeba. Takže automobilový průmysl vypadá, jako, že to jsou vlastně jenom velké korporace, ale v podstatě je to strukturováno jako malé střední podniky, jako střední podniky, e, infrastruktura, cesty, e, školy, Tohle to všechno staví nebo se do toho procesu zapojují malé a střední podniky. Dnes už nemáme jednoho jediného kontraktora, který by to všechno sám udělal. Takže já věřím tomu, že pokud eh, se tohle rozjede úspěšně, tak souhlasím s vámi, pane Báne, prostě musíme být úspěšní. Eh, potřebujeme v Evropě vytvořit více investic. Eh, v ve světě existuje tolik peněz, které jen tak leží a lidé prostě se bojí investovat, nemají odvahu je investovat. Takže my potřebujeme vytvořit důvěru v, ty, v tohle investování prostřednictvím Junckerova plánu. Já v tomu opravdu věřím. A ještě jedna věc. Nedávno jsem hovořil se zástupci zase malých a středních podniků a oni si stěžovali, že nikdo neinvestuje do, jich, do jejich sektoru, do jejich odvětví. A já si opravdu myslím, že pokud eh, vytvoříme eh, tenhle ten poput pro investování v Evropě, tak řada těch investorů, i když to budou nějaké, nějací malí investoři, malé podniky, ať už je to tamhle místní pekař nebo řezník, pokud budou pokud uvěří tomu, že mohou Eh, zainvestovat ty své peníze, vytvoří se tím nová pracovní místa, budou, bude to úspěšné pro všechny. A musíme to opravdu udělat, protože více než 80% zaměstnanosti je právě v malých a středních podnicích, přinejmenším v Evropě tady. Jutta Steiner, prosím. Pane komisaři, já mám otázku na téma refitu kolega Gerius už jasně říká, že pro nás jako pro výbor je také důležité, aby abychom nějak nepodkopávali sociální aký eh, tímhletím refitem. To znamená, máme přeskoumat veškerou stávající legislativu, ale na druhou stranu na téhle cestě v tomhletom procesu eh, bychom neměli se dostat do situace, kdy kdy bychom nemohli bojovat proti e, práci na černo, proti e, těm firmám, které mají pouze poštovní schránku. <clears throat> A e, je celá řada lidí, kteří se e, tohoto bojí, že by to mohlo nastat. Takže by mě zajímalo, <clears throat> jestli e, v rámci refitu některé věci, které jdou tímto směrem, by se daly i zase stáhnout, které ještě ale schváleny nebyly opravdu upozorňuji zejména na ty firmy, které mají pouze tu poštovní schránku. Tady samozřejmě vždycky jde o daňové podvody. Tohle, to, <laughs> se, tohle je metoda, jak Eh, se vyhnout eh, různým eh, odvodům dávek na zaměstnance, daním a podobně. Takže tohle se do toho musí nějakým způsobem zapracovat. A existují nějaké konkrétní iniciativy pro boj proti sociálnímu dumpingu, mzdovému dumpingu. Nic konkrétního jsme k tomu zatím tedy neslyšeli, takže konkrétně prosím, děkuji. Okay, perhaps we could take a second question on that one. And Maria. Ještě jednu otázku k tomu, Marian Harkin ze skupiny ALDE. Děkuji. Mnohokrát paní předsedkyně, dobré odpoledne, pane komisaři Timmermansi. Přišla jsem sice trošku pozdě, ale vyslechla jsem si většinu vašich připomínek na úvod. Vy jste říkal, že v regulačním rámci jsou příliš zatíženy malé a střední podniky. To pořád slyšíme, všichni kývají hlavami, ano, ano, je tomu tak. A vy, když už jste odpovídal kolegyně McIntyre, jste, jste se k tomu trošku vyjádřil, ale já ještě přeci jenom se zeptám. Můžete nám konkrétně říci, O co tady jde? Zaměřujete se na oblasti jako eh, eh, bezpečnost zdraví při práci a podobně. Ehm, aniž byste zacházeli do detailů, můžete nám říci, na které oblasti se zaměřujete? Jinak s vámi také souhlasím v tom, že my jako poslanci bychom se měli podívat na tu legislativu, eh, zda ještě vyhovuje já s tím letím naprosto souhlasím. A ačkoliv si tady myslím, že ty sunset clauses jsou velmi užitečné, tak si myslím, že musíme přeci jenom dávat pozor v tom, jak je využíváme, protože jak, jak potom oni budou vstupovat v v reakci s nějakými dalšími legislativy, následnými legislativami to je jenom takový malý detail, ale jinak s vámi tedy souhlasím, že je potřeba podívat se na stávající legislativu v tom smyslu, zda ještě stále vyhovuje svému účelu. Co se týče kruhové ekonomiky, na základě diskuse, kterou jsme k tomu měli dnes dopoledne, a také co se týče nového balíčku akčního plánu komise, eh, ačkoliv panuje určitá míra skepse, eh, eh, vy ve své zprávě jste říkal zeleným, počkejte, ještě vám prokážu, že se bojíte zbytečně. Uh, Eh, byla bych ráda, kdybyste nám k tomu dnes mohl více říci. Mám ještě dvě konkrétní otázky. Věřím tomu, že eh, probíhá konzultace, respektive bude probíhat konzultace v květnu a v červnu. Můžete nám říci konkrétně něco k těm parametrům této konzultace? Uh, my jsme to nadnesli už dneska dopoledne, když jsme hovořili o kruhovém hospodářství. A e, také jsme zde měli zástupce ILO, e, Mezinárodní organizace práce, tam hovořili o takové e, zelené revoluci, revoluci informačních technologií. Ty ta zelená regulace tedy je řízena spíše vládami, IT je, je tedy spíše na straně biznesu, takže mě by zajímalo, jestli to má nějaký dopad na vaše přemýšlení. Uh, Taky by mě zajímalo, zda zvažujete, nebo zda už jste udělali, nebo potřebujete udělat další hodnocení dopadu, co se týče eh, těch eh, pracovních příležitostí v oblasti kruhového hospodářství. My jsme o tom dnes ráno hovořili, říkali jsme, ano, některá nová místa vzniknou, ale zároveň některá jiná místa zaniknou. Takže myslíte si, že tady je potřeba odvést nějakou další práci v této oblasti? Děkuji. <laughs> um, on um, combating, uh... Co se týče boje proti sociálnímu dumpingu, řeknu to velmi jasně. Jedna z největších výzev, se kterými jsme se potýkali, ti z nás tedy, kteří věří v evropskou spolupráci, v evropský vnitřní trh a potenciál vnitřního trhu eh, vytvořit nové pracovní příležitosti a růst. Takže eh, bránit eh, zásady volného pohybu a tak dále. Pokud tomuto věříte, musíte vášnivě bojovat proti sociálnímu dumpingu, protože ten naprosto podkopává důvěru milionů Evropanů v to, že Evropa je zde pro ně, že zastává to, co pro ně je důležité a co si chtějí chránit. Už teď, jako, jak se věci mají, Evropská unie je pro pracující eh, jakýmsi agentem globalizace, který jim bere práva. Takže opravdu tady se potýkáme s touhletou obrovskou výzvou. A ve chvíli, kdy tedy eh, hodnotíme novou legislativu z hlediska jejího dopadu, musíme se opravdu ujistit, že součástí toho hodnocení dopadu je riziko sociálního dumpingu. A e, je pravda, že v minulosti možná jsme se tomu nevěnovali tolik, jak jsme mohli, nebo nebyli jsme tomu dostatečně citlivě naladěni. A když hovoříme o sociálním dumpingu, tak to je samozřejmě o um, vyhýbání se výsledkům kolektivního vyjednávání, různých falešných firm, které fungují pod um, falešnou hlavičkou mimo EU a tak dále. Takže tam je celá řada věcí a nová legislativa o malých eh, podnicích třeba by neměla otevírat příležitost pro další sociální dumping, to je zřejmé a komise tedy se tomuto vyhodnocování bude věnovat. Eh, to platí také pro fiskální dumping. Úplně ve stejné míře to už vím z minulosti, z minulých zkušeností, že otázka konkurence, můžeme mít zdravou konkurenci na základě třeba různé míry zdanění, ale to potom vždycky zase vede k možnosti daňového dumpingu. A komise nyní tedy poprvé, a musím přiznat, že pro mě eh, z toho z, eh, eh, z kontextu, ze kterého vycházím, na to jsem velmi hrdý, protože pro některé členské státy, ještě to, řeknu to jinak, v některých eh, členských státech to tedy je něco, co jim nebylo úplně vlastní, co si teprve museli osvojit, řekněme. Ale když tedy řekneme, aby firmy platily daně tam, kde dělají zisky, to ovlivňuje naše návrhy, které vám předložíme. Ohledně fiskální politiky Pierre Moskovici eh, v tomto smyslu už eh, se jasně vyjádřil. Můžeme si řád eh, klást řadu otázek ohledně řady témat a já se mohu snažit odpovídat, jak nejlépe mohu. Ale teď bych řekl jednu věc všeobecně. Každý jednotlivý komisař musí být komisařem, který se zaměří na tu lepší regulaci. To znamená, každý jednotlivý komisař tohle to musí považovat za důležitou věc ve svém daném odvětví. Já se všemi z nich budu uh, úzce spolupracovat, ale určitě to není něco, co bych mohl dokázat sám nebo co bych jim mohl vnutit, pokud by to nechtěli dělat. Ale my jsme opravdu všichni přesvědčeni o tom, že tohle to potřebujeme zlepšit. Už jsem zmínil ty oblasti, na které se zaměřím, ale eh, na vaši žádost ještě mohu dodat. Eh, to i v rámci tedy eh, následného vyjednávání o meziinstitucionálním zákonodárství. Tady jde tedy o otázce právě těch prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. To je mm, důležité téma pro všechny tři instituce. Komise se tedy pokusí předložit návrh, který vytvoří větší transparentnost který umožní vnějšímu světu, aby také nějak eh, komentoval, eh, předkládal své vstupy pro eh, ty budoucí návrhy. Nebude to tedy jenom výsledek práce, řekněme, nějaké malé skupinky lidí, kteří se eh, zavřou v nějakém bunkru a tam vytvoří eh, tahle ta pravidla. Protože eh, v dnešní době tolik z naší legislativy jde do těch prováděcích aktů nebo aktů převenesené v pravoci, že to musíme teďka trošku takhle rozšířit. Co se týče kruhového hospodářství, tady se určitě můžeme zlepšit. Návrh, který jsme zaslali parlamentu v posledních eh, měsících minulé komise. To byl eh, návrh ohledně odpadového hospodářství, často byl prezentován jako návrh kruhového hospodářství, ale opravdu tam šlo jenom o odpad. Teď můžeme zvážit obě možnosti. Můžeme si říci, doplníme ten stávající návrh, necháme jej na stole prostě s těmi pozměňovacími návrhy, jsou zastánci i takového toho přístupu, nebo jej máme stáhnout a předložit lepší nový návrh, ale udělat tedy ten plný kruh v tom kruhovém hospodářství, tak abychom tedy vzali v potaz i to, jak využíváme udržitelné materiály v, už ve fázi produkce, abychom vůbec tedy ten odpad nevytvářeli a můžeme e, nějak zase využít produkty, které už ukončily svůj, svoji životnost, tak a, aniž by se z nich stal e, někde odpad na skládce a tak dále. A já tedy věřím tomu, vzhledem k tomu, že ten minulý návrh v parlamentu tak dlouho nebyl, tak věřím tomu, že pokud budeme tvrdě pracovat, můžeme předložit mm, plán pro kruhové hospodářství ještě tento rok, tak nestratíme moc času a budeme tedy moci rychle postupovat i v rozhodovacím procesu ohledně tohoto tématu a já jsem přesvědčen, že to dokážeme udělat lépe, než byl ten poslední návrh. Věřím tomu, že můžeme vytvořit situaci, která bude lepší než to, co jsme měli na stole k vyjednávání předtím. Pochybnil bych eh, takovou tu, eh, takové to prohlášení, že zelená revoluce vždycky vychází z eh, jaksi řízena státem. Já eh, za své působení v posledních čtyřech měsících jsem zaznamenal více vize, více entuziasmu, více odvahy v mm, myslích podnikatelů než politiků, co se tedy týče udržitelné ekonomiky. To vám říkám upřímně. Existují malé a střední podniky, nové ekonomiky, které chápou, že udržitelnost není problém, ale je to velká příležitost do budoucna. Jsou také i velké firmy, které chápají, že pro kontinuitu svého podnikání musí být udržitelnější, pokud si chtějí udržet svoji globální pozici. Tak já mám samozřejmě určitý eh, politický kontext ehm, ale myslím si, že někdy je dobré vyslechnout si i e, zástupce biznisu, kteří prostě tu udržitelnost berou vážně. A v těch konsultacích nám právě jde o tohle, abychom položili společnosti Eh, určitý soubor otázek, eh, kde se tedy pokusíme nalézt odpovědi na to, jak postupovat dále. A lidi tomu fakt věří, i v tedy soukromém sektoru. Někdy ten politický cyklus je kratší než eh, ten hospodářský cyklus, takže ty podniky prostě vidí trošku dál do budoucna. Či jejich zástupci vidí dál do budoucna. Takže podniky už nyní přestaly vnímat udržitelnost jako nějakou zátěž. Ehm, vnímají to jako příležitost pro další rozvoj a já si myslím, že v tomhle s nimi musíme pracovat. Takže představa, že zelený růst může být řízen jenom státem, to už je prostě pase. Děkuji. A nyní tu máme devět eh, poslanců poslankyň, kteří chtějí položit eh, otázky. Zbývá nám deset minut, takže budete muset být velmi rychlí v kladení otázek. Žádné projevy. Maria Rodriguez, prosím, máte slovo. Mikrofon. Mik. Je pro nás velkým potěšením eh, vás tu mít. Mám makrootázku k vaší makroroli. Uh, Eh, opravdu se přišel s velmi důležitým přístupem. Evropa potřebuje novou konkurenceschopnost na základě eh, sociálního rozvoje. S tím nemohu než souhlasit, pokud to tak je. Jak můžeme pracovat, abychom zajistili lepší regulaci sladěnou s tímto přístupem, ale také zlepšit ekonomickou zprávu? Protože myslím, že bychom měli mít socioekonomickou zprávu to by se mělo převést do nové podoby formy Evropy 2020, evropského semestru, ehm, doporučení pro jednotlivé země ze strany komise. A já si myslím, že když začneme zvažovat budoucnost ehm, ekonomická měnové unie, mělo by to zahrnovat i sociální dimenzi. Jaké jsou k tomu vaše připomínky? Dáme také možnost Arne Kirekovi z EKR. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, milý pane Manci, protože tady tematicky mluvíme velice otevřeně, dovolte mi malý exkurs k návrhu, který jsem předložil 17. prosince minulého roku a to dopisem a dosud jsem neobdržel žádnou odpověď. E, přestože právě pro kontakty s malými a středními podniky to má vyplnilo veliký význam. V tomto dopise jsem vám navrhl, abychom mm, e, uspořádali malé povinnou praxi pro všechny pracovníky komisařů, tedy úředníky EU, ti, kteří e, pracují, kteří pracují v, jako tesaři, stolaři v domovech pro staré lidi. Jaké? Co si myslíte o tom, že by každý z vašich úředníků na jeden týden týden šel do takového takové praxe a vyzkoušel si to. And we'll try with a... Ano. A třetí otázka od Čaba Sogor. A velmi stručně, že jsem vlastně už odpověděl na moji otázku týkající se odpadové legislativy, to už jste odpověděl, takže možná jak se komise chce postavit k stažení toho starého balíčku. Okay. Uh, that were the three questions. Byly tři otázky. Konec. Prosím. Myslím, že mnoha způsoby můžeme zlepšit ekonomickou zprávu. Měli bychom eh, přihlédnout tomu, jak je Evropská unie strukturovaná. Jak víte, v minulosti byla taková určité bílé místo, sociální dimenze v, v tom všem. Snadno se to vysvětlí. Do značné míry je to v kompetenci členských států, nikoli v evropské kompetenci. Ale myslím, že i bude nezbytné do budoucna alespoň zvažovat implikace sociálních vztahů a situací členských států, těch jednotlivých doporučení a jejich dopadů. Proto pan Juncker eh, zmínil tu nutnost sociálního hodnocení dopadu. Myslím, že by to mělo eh, být součástí zlepšování ekonomické zprávy. Já vím, že vy pracujete na řadě eh, podnětů, a komise se těší na e, tady čtení vašich e, myšlenek. I, I... praktikum. Na praxe. Tato myšlenka se mně v zásadě líbí, ale jako povinnost, to se e, líbí možná vám to označovat za povinnost, ale mně se líbí eh, to, že by se líbilo to, kdyby zaměstnanci komise na jeden den v roce eh, šli do škol a tam mluvili o Evropě. To by se mi opravdu líbilo, to sám jsem taky občas dělával. A ehm, možná bychom si měli někdy zvážit, ještě jsem o tom s nikým nemluvil, ale kdybychom to mohli jednou eh, ročně na den udělat a jít do školy, tak bychom mohli jeden, jeden den eh, jít eh, do pekařství nebo do nějakého malého podniku nebo do nějakého ústavu pro péči o staré lidi. Ta zásada se mi zdá dobrá, je to dobrá myšlenka, ale týden poslat, na týden poslat a zavázat tam pracovníky komise, aby někde pracovali, to si nemyslím, že je zrovna něco, co by patřilo do mých kompetencí a jsem rád, že za to nejsem zodpovědný. A ani nevím, jestli bychom tím jestli by toto byl správný způsob, jak um, se postavit k penězům daňových poplatníků. Ale pro každého, kdo tady pracuje, ať je to v Evropském parlamentu nebo u nás na komisi, to by bylo dobré, kdyby někdy tam venku strávil den, dva a mm, kdyby mm, spolupracoval s eh, těmi lidmi, pro které všechno tu práci tady děláme. To by jistě dobré bylo, ale nikoho k tomu nebudu nutit. Je to takový podnět. Jako podnět, nápad, to se mi zdá být um, dobrá věc. Budu o tom přemýšlet, jak bychom to mohli udělat. Ostatně si myslím, že už to hodně pracovníků komise i Evropského parlamentu um, dělali. To jsou lidé, kteří uh, denně potkávají takzvané eh, běžné normální lidi, vždyť eh, jsme konec konců všichni normálními lidmi. Já o víkendu v sobotu ráno se svým nejmladším synem taky jdu na fotbalové hřiště a setkávám se tam s lidmi a vidím, jak žijí a jak se rozčilují nad Evropou a stěžují si. To tam taky slyším na fotbalovém hřišti, takže to všechno k tomu patří. Takhle pracujeme my. Ale myslím si, že ta myšlenka je dobrá. Pokusit se nejenom jít do škol na den, ale do nějakého podniku či něco takového. Budu o tom přemýšlet. Jsem odpověděl k tomu odpadovému balíčku, jenom zopakuji. Nechceme spochybňovat cíle. Domníváme se, že potřebujeme mít eh, návrhy kruhové ekonomiky, které vytvoří příležitost právě Evropu vytvořit lepší prostředí, lepší podnikatelské příležitosti. Myslím, že je to reálné, můžeme to udělat rychle a můžeme to udělat způsobem, který nás nebude stát tolik času oproti stávajícím návrhům. To znamená návrhy vysoké kvality, které umožní, aby se to rychle zpracovalo v parlamentu a v radě. Dobrá? Ještě tři otázky. Že ne všichni dostanou slovo. David López za SED. Děkuji. Pane místo předsedo, já jsem vás se chtěl zeptat na eh, legislativu týkající se mateřské dovolené. Víte, že se o tom diskutovalo tady v parlamentu i na komisi si sdílíte názor, že je nezbytné um, přijít s legislativou vzhledem k problémům, kterým čelíme, ekonomické problémy, demografické problémy. Ženský výbor velmi, vel, vel, velmi otevřenou diskuzi na toto téma. Já jsem tam byl přítomen. My chceme odblokovat tuto situaci. Možná, že stávající rada nemá příliš velký zájem, ani se toho zasedání neúčastnili. Jaký je váš pocit? Pokud existuje nějaký politický kapitál v Evropě, měli bychom ho čas k tomuto využít. A refit um, a společná strategie, jak se na ně díváte? Bašír za EKR, prosím. Pane eh, místo předsedo Timmermansi, děkuji, že jste se mezi nás dostavil na náš výbor EKR. Vítá váš závazek omezení byrokracie a zlepšení právních norem. Myslím, že je nezbytné osvobodit mikropodniky a mladé podniky od uh, zátěže legislativy, kdykoliv je to možné, tak by startupy skutečně mohly skvétat napříč celým kontinentem. Uh, bude komise jako eh, uvažovat o výjimkách a lehčích režimech pro malé firmy? Případ od případu v, u veškeré nové nebo revidované legislativy? Děkuji. A poslední otázka od paní Jazlověcké. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítám v našem středu pana místopředsedu. Omlouvám se, že jsem se dostavila poněkud později. Hovořili jsme o investičním fondu. A právě na ten se chci i zeptat na fond, fond pro strategické investice. Takže jak hodlá komise um, zakročovat proti firmám, které provozují subdodavatelství při uh, využívání evropských fondů. Říkáte, že malé a střední firmy jsou aktivní, ale často má velká korporace 20% zisk a subdodavatel potom dostane pouze pár procent z té celkové částky, čili těm malým a středním podnikům se ty peníze vlastně nedostanou. Jak chce komise bojovat s touto, s tímto ošemetným postupem. Mateska. Já jsem si říkal, kdy se někdo zeptá na mateřskou. Jak víte, komise již řekla, že je to zablokováno, nepostupuje to vpřed. Ale samozřejmě bylo to zablokováno už tak dlouho, že už to má dopad jenom na 8 členských států, 20 členských států šlo nad rámec eh, směrnice samostatně. Komisařka Jourova udělala maximum, co bylo v jejich silách a ještě více. Měli jsme podporu některých eh, výborů parlamentu, ona se také angažovala s předsednictvím myslím, že se sešla s lotyšským ministrem zaměstnanosti minulý týden. Čili teď je opravdu řada na radě. Komise počká, uvidí, co, co tedy rada řekne. A doufám, že se skutečně ukáže, že je možnost, aby tento návrh byl průchodný, ale pokud se bude zdát, že není, tak budeme, bude muset komise konstatovat, že nezbývá než stáhnout návrh a přijít s jinými návrhy, které by zlepšily eh, situaci žen na trhu práce, protože potřebujeme se v tom pohnout. Evropa ztrácí ohromný potenciál, protože si nevedeme dost dobře při vytváření pracovních příležitostí pro ženy na trhu práce. Já se domnívám, že komise se na to bude hodně zaměřovat, ne snad protože je to správné, morálně správné, ale protože je to ekonomicky smysluplné, je to přímo nezbytné. Takže takto si stojíme, pokud jde o mateřskou. Sympatizuji s myšlenkou, že bychom měli mikrofirmy osvobodit od regulace. Ale jsem také citlivý vůči možnosti zneužívání. Ze strany firm, které by chtějí, chtěli obcházet pravidla. Tím, že budou vytvářet falešné mikropodniky. Musíme si dát pozor, aby takovým krokem nevznikala příležitost pro osoby, které mají nekalé záměry, a e, které by pak jenom zvyšovaly e, riziko sociálního dumpingu. Že dává naprosto smysl nezaměřovat neuměrně, ne, nezatěžovat neuměrně mikrofirmy. Ale uplynulé zkušenosti z uplynulých let vedle k tomu, že si dávám hodně velký pozor, aby nevznikla situace, kdy pak nakonec mikrofirmám nepomůžeme, ale pomůžeme zločincům, kteří používají status mikrofirmy k tomu, aby špatně zacházeli se, buď se svými zákazníky nebo zaměstnanci. Takže pozor na to. Sympatizuji s touto myšlenkou, mohla by být hodně užitečná, zvláště pokud je digitální vnitřní trh, mnoho startupů v Evropské unii. Vidím příliš mnoho mladých mužů a žen, kteří říkají, odcházíme do Singapuru a do Spojených států, protože se nám tam snadněji bude pracovat. Ale pozor, pozor. A k otázce subdodavatelství. Domnívám se, a mám eh, zkušenosti z předcho- ze své předchozí e, funkce zneužívání na národní úrovni, které by měly řešit národní orgány. Nebo jsem viděl ve velkých infrastrukturních projektech, kdy velcí zadavatelé jsou pak schopni používat eh, sociální dumping k snižování nákladů. Vím, kdy národní orgány pak někdy zasáhly velmi silně. Pokud jim komise bude moci pomoct, tak to udělá. Ale prvotní zodpovědnost je stá nadále na národních orgánech. Ano? Eh, děláte někdy také chyby, pane Timmermans? Já jsem udělal totiž jednu hroznou chybu. Já jsem eh, nedal slovo jedné z osob, která opravdu se e, o to slovo přihlásila na začátku. Můžete jí dát, prosím, šance ještě? Za GUNGL, paní kari. Takže byste zmínil sociální eh, dialog, který je také důležitý pro Evropskou komisi. Kolikrát jste zmínil, že chcete sociální dialog mezi partnery, ale zároveň nám říkáte, že není na vás, abyste prosazovali eh, legislativu. Říkáte, že eh, ale zdá se, že minulá komise v tomto ohledu nepracovala příliš dobře, pokud je sociální dialog, takže čím to chcete posílit? sociální partneři nemají příliš eh, velká očekávání, mají pocit, že se jim nenaslouchá, pak sociální dumping. Říkáte, jak eh, tedy zajistit, aby nová legislativa k sociálnímu dumpingu eh, nevedla, ale teď existuje už nyní. Můžeme tento sociální dumping zastavit již nyní, protože je to reálný problém. Again, I... Ano z mnoha důvodů jsem, věřím v sociální dialog a vím, že sociální dialog může mít obrovský dopad, eh, pokud to je opravdu dialog sociální. A dialog eh, znamená ne, že druhým nucujete své názory. Nemyslím si, že sociální dialog by no, partneři sociálního dialogu přijde ke komisi a řeknou, my jsme se na něčem dohodli, takže vy už nemáte co k tomu říct. Já jsem udělal takovou jednu zkušenost v této oblasti a řekl jsem jim líto, ale takhle já nenahlížím na dialog. Dialog znamená, že my máme naši pozici a snažíme se vzájemně eh, pracovat k dohodě. My dva, tři, čtyři aktéři tohoto sociálního dialogu. Jak toto můžeme podpořit? Myslím si, že by tady měl být ještě jeden prvek, když se podíváme na lepší legislativu a lepší mezinstitucionální dohody, tak musíme zajistit i, aby pozice partnerů v sociálním dialogu byla um, dosti um, dobře etablovaná. Určitě se budu věnovat této otázce. A možná bychom se měli e, podívat i na národní zkušenosti, které vedly k úspěchu a uvidíme, jak budeme moci, co budeme moci z toho zapracovat. Ale nemyslím si, že můžeme moc pokročit eh, na tomto poli, pokud eh, nebudeme mít důvěru eh, našich sociálních partnerů. Mm, mm, mm, jde o to, aby byli vyslyšeni, aby se stali součástí dialogu a aby bychom si mohli vyměňovat argumenty, než učiníme rozhodnutí. A určitě eh, se postarám o to, aby tady byly pro toto vytvořeny podmínky. A Maria Tyson určitě pracuje tvrdě na eh, této věci a to se týká otázky sociálního dumpingu je tu velké přání v stále větším počtu členských států, abychom v tomto spolupracovali. Tady teď, taková, teď se to hýbe v této diskusi, protože je to stále větší počet členských států, které zaznamenávají negativní dopady toho, že eh, jsme se nepustili do této otázky sociálního dumpingu. Komise má úzké kontakty s těmito členskými státy, aby se podívala, jaké by mohly vypadat další kroky. A zase, když se přeskoumává legislativa, když se pracuje na plánech, tak hm, znovu musím eh, zmínit eh, velký závazek paní komisařky Tyson v tomto portfoliu. A určitě se postaráme o to, abychom přišli s konkrétními plány, které parlamentu eh, později nabídneme poté, co uděláme konzultace s sociálními partnery, ale také poté, co jsme konzultovali členské státy, zvláště ty členské státy, eh, s kterými máme kontakty, nebo kde tam, kde sociální dumping má negativní dopady na, na volný pohyb, na vízové záležitosti a mm, to vede mm, potom menší podpoře mm, Evropy. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za trpělivost, panu Tománcovi děkuji, bylo velice zajímavá hodinka hodina 10 minut a Vrátíme se, zase se na vás vrátíme a pozveme vás k tomu, abyste s námi diskutoval i v příštích době, když letech, ale byli jsme velice rádi, že jste byl mezi námi. Byl jste první eh, v této místnosti a mm, ostatní teprve dorazili po vás. Děkuji. Okay. Um, we will. Tak a pana Timmance pozveme i do budoucna. Tři eh, členové, kteří budou první, kdo budou pokládat otázky, Ky, až se dostaví příště, to bude Ansender. Je na seznamu teď a položí panu Temancovi otázky. Až přijde příště pan, pan Krasnorebsky a pak Guillaume Balas. Takže tito tři poslanci nedostali možnost hovořit teď. Určitě budete na seznamu, takže příště začnete, až tady bude příště. Tak, můžeme přejít k programu 13 na pořadu jednání. Jedná se o refit a současný stav a výhled do budoucnosti. Dávám slovo paní McIntyre, která je zpravodajkou. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem tady. Za ostatními Myslím si, že je to eh, dobré, dobré načasování, že mluvíme o našem eh, eh, stanovisku k REFITu. Byla jsem velice ráda, že jsme jako výbor rozhodli přijít se stanoviskem, protože mm, je důležité, abychom výbor pro zaměstnanost, abychom slyšeli jeho pohled na věc, na refit, co se týče snížení břemene, které by pak mohlo, což by mohlo pak umožnit podnikům vytvářet pracovní místa, protože to bylo po celou dobu naše poselství. A dříve jsem, předtím už jsem reagovala na to, co říkal pan Timmermans, co to je lepší regulace a na, na jeho slyšení mluvil e, o tom, že když jako spíš, e, e, že bekař musí udělat lepší, vyrobit lepší chléb a nemusí jenom vyplňovat nějaké statické formuláře a toto je pak lepší regulace. Proto je lepší, abychom identifikovali konkrétní aspekty refitu, a to by pak napomohla malým podnikům, eh, aby vytvářeli více pracovních míst. Tak, to je jádro celého eh, stanoviska a všech odstavcích jsem se eh, snažila tento aspekt růstu a dalších pracovních míst a snížení břemen zapracovat tak aby to vedlo k vytváření dalších pracovních míst. A myslím si, že je tu pár věcí, které jsem chtěla podtrhnout. První z nich. Um, legislativa týkající se zdraví, bezpečnosti. Vždycky jsme říkali, zcela právem, že někdy nesmíme dělat kompromisy eh, v otázkách zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. A že je to stejně tak důležité v malém podniku jako ve podniku velkém. A přesto jsem často na tomto výboru říkala, že si myslím, že bychom měli eh, snížit legislativu, omezit eh, pro zdraví a bezpečnost. A to proto, že když budeme moci snížit celou komplexnost, tak budeme zvyšovat potom eh, to, jak to bude v souladu s vyššími standardy. Není to jenom můj nápad, musím říct, že jsem měl kontakt s malými a středními podniky. V Birminghamu to bylo v, s sobotu. Všechny jsou schopni se identifikovat s tímto přístupem, e, protože vydávají nebo investují spoustu času do toho, aby pochopili, se snažili pochopit, co ta legislativa znamená a co vlastně mají udělat. Kdyby to bylo jednoduché, tak by to určitě strašně rádi udělali, protože každý z těchto podniků se chce udržet a chce, aby jeho zaměstnanci byli bezpeční. Takže bychom se měli spíše postarat o zjednodušení legislativy e, snížit složitost tam, kde to bude možné. Taky jsem sem začlenila stavec 7, který vyzývá komisi, aby zlepšila legislativní cyklus a aby eh, zavedla eh, klauzule sunset tak, aby eh, legislativa o zaměstnanosti byla pravidelně přeskoumávána. Takže jsem byla potěšena poznámkami pana Timmermanse, ehm, to se týkalo mých otázek k sunset clause. A mm, doufám, že Ehm, to bude schváleno ze všech stran mm, eh, parlamentu, i když pan Timmermans je socialista, myslím, že mý socialističtí kolegové určitě budou souhlasit. Myslím si, že je důležité se podívat na to, jaké kroky budou následovat, co přijde tedy od komise. Mluvíme tedy o srdci 8 o tom, že se komise vyzývá k tomu, aby udělala priority akcí eh, v oblasti toho, co bylo identifikováno jako eh, nejvíce, deset největších břemen pro malé střední podniky. A zase jsme dostali velice pozitivní odpověď od pana Tememance týkající se snižování administrativního břemene a já eh, si myslím, že jeho priority ehm, umožní, aby úspěch byl posuzován malými a středními podniky samotnými a určitě ehm, tento návrh můžeme přivítat. Už nebudu zabírat více času. Velmi se těším na to, že si vyslechnu e, poznámky stínových zpravodajů a doufám, že budeme moci spolupracovat a že se dopracujeme k dobrému stanovisku. Ano, děkuji a začneme. EPP, stínový zpravodaj Ancender. Zpravodajka Ancender. Děkuji. Já chci předat jednak e, své e, poděkování a blahopřání zpravodaj za vynikající práci. Je pravda, že jakožto stínová zpravodajka za EPP musím říci, že tento text mě velmi eh, uspokojuje. Oceňuji jeho obsah, neboť skutečně klade důraz na význam refitu, aby se snížily administrativní a regulační zátěže, které jsou na bedrech firm, zvláště 20 milionů malých a středních podniků, které představují až 80 eh, eh, až 99 všech eh, firm, a, které mají obrovskou kapacitu inovovat a které mohou také napomáhat sociální integraci. Tito malá, malá střední podniky jsou skutečně podstatou toho přediva ekonomického naší společnosti a my bychom je v našich krocích neměli zapomínat což se dostalo eh, i do tohoto textu. Pokud jde o stanovisko eh, s paní eh, McIntyre samotné, tak já chci předložit paní zpravodajce několik návrhů, které by doplnily tento text. Chci se vyjádřit k některým odstavcům, například odstavec 2, s tím, že nejsme nakloněni deregulaci, ale podporujeme velmi dobrou regulaci. Firmy potřebují nikoli v deregulaci, ale regulaci, která eh, je eh, navýše, která jim umožní zrál rozvíjet a vytvářet další pracovní příležitosti. Odstavec 5. Efektivní realizace testu eh, pro malé a střední podniky. Tento test by měl být ehm, závazný ve všech starých legislativního procesu na základě principu think, first, think small first. Jak uh, už eh, jsem řekla, drtivá většina firm jsou právě malé a střední firmy, takže je logické, aby tyto firmy byly jakýmsi uh, referenčním bodem veškeré naší legislativy. Odstavec 9. Um, ehm, vyhodnocení dopadu je důležité si klást otázky o nejvhodnějším okamžiku eh, k takovým hodnocením. Aby existovala opravdová relevantnost, musíme si položit jasnou otázku, protože často hodnocení dopadů jsou vedeny na začátku legislativního procesu, přičemž pak zapomínáme, že texty pak prochází různými diskuzemi a když prochází trialogem, tak to, co z toho pak vzejde, se dost liší od původního návrhu komise. Takže si musíme položit tuto jasnou otázku toho okamžiku, kdy je prováděno hodnocení. To je tak v, v stručných obrysech, co jsem chtěla říci, čili několik eh, věcí, které jsou spíše lehčího charakteru a e, chtěla jsem ještě jednou potrhnout vynikající práci, kterou tu dostáváme v podobě návrhu paní zpravodajky a myslím, že do značné schody, e, do značné míry na, e, kolem, ní bude, kolem toho bude schoda. Děkuji. Agnes Ingerius. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto zprávu, kterou mám před sebou. Je to dobrá, dobrý základ pro další diskuse, ale přeci jen e, mám trochu potíže s obsahem, budu upřímná. S obsahem zprávy. Návrh stanoviska mluví o deregulaci a já si myslím, že minimální standardy EU e, mají stanovit určitou míru ochrany v oblasti zaměstnávání a tak, abychom ochránili zdraví zaměstnanců naším regulačním rámcem. V tomto rámci máme je tady mnoho tisíc osob, které jsou zraněny ročně, spousta z nich smrtelným způsobem. Jsou to různé eh, nehody na pracovišti a úrazy. To znamená, zdraví a bezpečnost eh, je důležitá věc a musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom se postarali o to, že tento regulační eh, rámec bude pracovat, bude fungovat a ochraňovat zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Já jsem dlouhá léta spolupracovala v odborech i s malými a středními podniky, takže vím, že tyto podniky jsou pro naši ekonomiku důležité. Jsou velmi významné pro další růst a zaměstnanost. Velmi často tyto malé a střední podniky mohou eh, věci udělat rychleji a účinněji než podniky velké. Ale Nejdůležitější věc je ochránit zájmy občanů, spotřebitelů a mm, zaměstnanců v mm, této celé struktuře REFITu. Dojde k přeskumu, znovu to bude vyhodnoceno, možná se změní struktura a pak se budeme muset koncentrovat na e, efektivitu e, celého regulačního rámce a ne na kvantitu našich e, nařízení. Dále. Je tu legislativa, která by měla být odvolána, eliminována, eh, tak aby celá věc byla eh, účinnější a eh, pak jsou to sociální partneři a jejich pozice. Tato stanovisko musí být také bráno v úvahu. Mm, nezdílím úplně tyto názory, protože si myslím, že komise podkopává naše dohody se sociálními partnery a tímto způsobem se vytváří precedens do budoucna pro budoucí jednání o sociálním dialogu a to bude mm, mít dopad na výsledek. Takže eh, myslím, paní McIntyre, asi půjdeme, musíme jít jinou cestou a doufám, že ve vaší zprávě vezmete úvahu potřeby všech evropských zaměstnanců bez ohledu na to, jakou mají smlouvu, bez ohledu na to, jestli pracují v malém eh, eh, středním podniku nebo ne. Potřebujeme minimální standardy pro všechny. Pro každého a eh, raději bych do toho nezačlenovala všechny možné ústupky. Děkuji. A předávám slovo Ula Tornes z ALDE. Místo předsedkyně děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala eh, naší zpravodajce za velmi dobrý návrh stanoviska. Eh, myslím si, že se dotýká velice důležitých aspektů lepší regulace a celé této agendy vztahu k otázkám zaměstnanosti a mm, úvah o zaměstnanosti. Plně souhlasím se spravodajkou, že lepší regulace a vyšší ochrana zaměstnanců mm, se vzájemně nevylučují. Ano, e, souhlasím se spravodajkou v tom, e, že e, skutečné zjednodušení legislativy by vedlo ke zlepšení toho, jak se dodržují standardy a standardy bezpečnosti v, na pracovišti. Myslím si, že je to důležitý bod. Jsem ráda, že zpravodajka eh, se k němu jasně ve své zprávě vyjádřila. Také oceňuji eh, to, že se zpravodajka soustředuje na malé a střední podniky, důležitost eh, toho, aby se zvýšilo, aby se zlepšilo posouzení dopadu a také možnost zavedení sunset clauses, tak jak už to říkal pan Timmermans zavedení těchto klauzulí sance tam, kde je to eh, na místě. Ale Ráda bych se více soustředila na eh, přístup ehm, bottom-up, ehm, vedoucí k lepší regulaci. Jsou tu jednotliví aktéři, sociální partneři, spotřebitelské organizace a podniky velké i malé, které buď Mm, žijí nebo přežívají, dá se říct, s evropskou legislativou. A proto si myslím, že je nezbytné eh, relevantním aktérům eh, je vyslechnout, tak aby se eh, tady vznikla agenda na lepší regulace. Udělala jsem k tomu, předložila jsem podívací návrh, doufám, že si vzájemně tady porozumíme. A navíc ještě přidám pozměňovací návrh týkající se e, nezbytnosti nejen toho prošetřit dopad legislativy na začátku politického cyklu, ale i mm, pod rámci celého procesu. Doufám, že budeme mm, si v tomto taky rozumět. A navíc ještě přidám pár hm, drobnějších pozměňovacích návrhů, ale budu se velmi těšit na další spolupráci na tomto eh, stanovisku a opět bych ráda poděkovala naší zpravodajce za eh, velice dobré výchozí, výchozí bod. Děkuji. Rýňa Roňa Káris Gue. Já musím, at, eh, že vi har nok lidt igen. Děkuji za slovo. Ono asi ještě chvíli bude trvat, než se na tomhle všem shodneme. Každopádně je to dobrý výchozí bod pro další diskusy. Všichni si přejí více pracovních míst, více pracovních příležitostí. To je jasné. Otázka je ovšem, jaká bude jejich kvalita. Tam si trošku dělám starosti. Tomu se přiznám. Řeknu ale jednu pozitivní věc. Všichni se shodneme na tom, že ta legislativa musí být jasná a srozumitelná, a že tedy znamená dobrou základnou pro další spolupráci. Takže tohle to je důležitý cíl, na němž eh, ráda budu spolupracovat. Komise zde poznamenala také, že zaměstnanci dlouhodobě ztratí když se třeba podíváme na otázky eh, bezpečnosti a zdraví při práci, to mi dělá obrovské starosti. Musíme také chápat, že existují velké rozdíly mezi členskými státy v tom, jak tam funguje jejich zákonodárství. V některých členských státech máme silný sociální dialog, kdy sociální partneři jsou velmi aktivní a aktivně přispívají uh, k vytváření legislativy také by měli mít právo zaujmout pozici, kdy mohou tady předkládat nové iniciativy. Ale můj návrh by bylo zavést minimální standardy, ale netrvat na tom, aby všechny členské státy si byly úplně v tomto rovny. Chceme prostě pouze posílit zaměstnance. V tomto smyslu předložím řadu pozměňovacích návrhů, tak aby tedy členské státy mohly jít kupředu a také, aby došlo k reformě stávajících právních předpisů, tak aby e, v budoucnu eh, byly ty podmínky lepší než nyní. Děkuji. Není za zelené, má slovo eh, zástupkyně Jean Lambert, paní Ždanoka, která už eh, bohužel tedy Jean Lambert tady nemohla být. Jsme vděční zpravodajce za všechny návrhy máme pozitivní přístup k tomu, co navrhuje. Můžeme podpořit eh, pravidla, která jsou jasně formulována, to přispěje také k lepší eh, implementaci na národní a místní úrovni. Také bychom neměli kompromitovat standardy eh, bezpečnosti a zdraví při práci, ale vidíme zde určitý, určité protiřečení si v tom stanovisku. Chtěli bychom zdůraznit, že pracovní doba, tedy směrnice o pracovní době a o mateřské, to je tedy ochrana pracovníků a jejich zdraví, takže nemůžeme tedy podpořit spochybnění jejich existence a proto si tedy myslíme, že tahle ta proporcionální podpora je jakýsi paradox. Také si děláme starosti v tom smyslu, že regulační zjednodušování je jenom jakási zástěrka pro snižování ambicí v zásadně důležitých oblastech. Nemůžeme také přijmout jakékoliv Eh, stanovisko, které považuje pracovně právní podmínky za eh, něco, co by mohlo vstupovat v konkurenci. Takže to si opravdu myslíme, že není možné. To byly hlavní body. Děkuji. Děkuji nyní. Laura Agia, nepřeje si k tomu nic říci? Dobrá. Takže Sean Simon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se přidal ke slovům a gratulací eh, kolegyně eh, paní McIntyre. Eh, já s její zprávou úplně nesouhlasím, ale je pravda, že je velmi jasně formulována, což samo o sobě známkou kvality. Já jsem byl ve, já jsem v Evropském parlamentu relativně krátkou dobu a my máme takové příř, přísloví, které eh, v angličtině je call spade a spade, ve francouzštině appelé un chat un chat. Navím, nazývat věci pravými jmény, takže eh, to teď přesně udělám. My, socialisté, eh, tvrdíme, že prostě Mm, existuje nekonečný filozofický argument v tom smyslu, zda pan Timmermans je socialista či nikoli a zda to, co dělá a nedělá, je socialistické. Tohle to jsou všechno zajímavé věci, ale v podstatě zbytečné a frustrující se o tom takhle dlouho bavit. Každopádně ti z nás, kteří se považují za socialisty, nepovažují všechno to, co pan Timmermans dělá za socialistické. A to zjednodušování, o kterém hovoří, on říká, že to není deregulace, ale zjednodušení. A paní McIntyre v té své jasné zprávě také hovoří o, tom, o tomto. Ale ono to není tak jednoduché nemůžeme říct, že prostě tím, že něco zjednodušíme, se to zlepší. Tak strašně jednoduché to na světě není. Samozřejmě jsou malé podniky, které se příliš potýkají s komplexními nařízeními a podobně a jejich život se tím zjednodušením dá zlepšit, ale potom jsou velké podniky, které zase se zaměřují na výrobu a oni zase využívají eh, všech, všechny možné ehm, komplexnosti pro své účely a na ne, v nevýhodě eh, pro své zaměstnance. Takže prostě tyhle ty, právě zde ta komplikace tedy je problém. Ale představa, že jednoduš, zjednodušování rovná se zlepšování. To je prostě, mm, to příliš mm, zjednodušuje pohled na věc. A velmi často také, když se takhle o něco snažíme, tak eh, potom nedochází ani k zjednodušení, ani ke zlepšení. Prostě eh, jde jenom o podkopávání určitého koncensu, který jsme eh, dlouhodobě vytvářeli na půdě institucí spolu se sociálními partnery. A já si myslím, že to není tak chytré, jako si pan Timmermans myslí, že to je. A já tedy chápu, tu zprávu paní McIntyre, ale prostě ještě se musí přepracovat. Okay, uh, eh, Mr. Dominik Martin. Dominik Martin, prosím. Merci, Madame le Président. Vous savez que nous... paní předsedkyně. Eh, víte, že my někdy šetříme komplimenty, a, ale když eh, každopádně já chci poblahopřát paní McIntyre třikrát bravo. Eh, skutečně 90% pracovních míst jsou vytvářeny malými a středními podniky. A tudíž, když hovoříme o těchto firmách, které mají méně než 20 firm, 50 procent eh, šéfů těchto firm je pak eh, zaplněn administrativními úkoly, což je handicap. Takže bravo k, této, k tomto výrazu vůle uh, ulehčit jejich situaci. Aniž bychom uh, nějakým způsobem zanedbávali uh, problémy bezpečnosti, zdraví při práci. Musíme bojovat ovšem v tomto případě s tím principem předběžné opatrnosti, který je jistou sklerozou um, iniciativy. Samozřejmě, že sociální a environmentální normy jsou důležité, ale inteligentním způsobem vrátit se ke zdravému rozumu. Třeba příklad země, která, která se podařilo, která je, má velmi dobrý výkon, a to je Švýcarsko, i když není součástí Evropského společenství, a jejich e, zákonník práce má pouhých 90 stránek. Děkuji. Přeje si k tomu Madame McIntyre něco říct? Na závěr. Já bych ráda všem poděkovala za jejich příspěvky. Paní Sandl, já si vážím toho, jak jste hovořila o testu malých a středních podniků. Máte naprostou pravdu také ohledně načasování hodnocení dopadu. Já se tedy těším na pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Paní Jonturius, bezpečnost a zdraví při práci je obrovsky důležitá, naprosto souhlasím. A velmi konkrétně jsem řekla, že e, tady nedojde ke kompromitování těch standardů v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. A víc už tam asi nedostanu, naprosto souhlasím, že nechceme snižovat standardy v téhle oblasti. K tomu, co obě říkali, obě říkali, že se jim nelíbí deregulace To je těžké, protože když chceme snižovat množství legislativy, tak aby bylo jednodušší ji e, naplňovat v praxi, tak to prostě znamená deregulaci. Můžete mi prosím pomoci se zněním, protože možná v angličtině e, to znamená trošku něco jiného než ve vašem jazyce. Uh, bylo by tedy dobré, kdybychom se o tom takhle dohloubky pobavili, abychom pochopili, co, co tím přesně myslíme na obou stranách. Mnohokrát děkuji také paní Tornes za její připomínky. Zase zdůraznila význam bezpečnosti a zdraví. S tím souhlasím a vítám také pozměňovací návrh o přístupu se zdola nahoru. Eh, také eh, konzultace se zaúčastněnými stranami, eh, revidování dopadu v průběhu legislativního procesu. Takže pokud tohle to tam dostaneme, tak to by bylo dobré. Jsem ráda, že Ronny Clary přijal jasnější legislativu. Také vítám vaši myšlenku, že členské státy by si měly dělat to, co chtějí Tohle to je přesně ta oblast, kde bychom měli umožnit členským státům, aby dělali zákony své vlastní. Nemusí to všechno přece pocházet z Evropy. A tím se dostávám k Short Simonovi, jeho připomínkám. Eh, je to můj kolega z West Midlands. To je opravdu eh, zase ten sociali, ten typ socialisty, které já mám ráda. Když hovoříte konkrétně o bezpečnosti a zdraví při práci třeba kadeřnic právě pan Timmermans říkal, pokud chcete eh, bezpečnost eh, a zdraví při práci kadeřnic ve vaší zemi, tak v pořádku. To navrzuje Národňa Karie, co říkala, pokud si členské státy tohle to chtějí nějakým způsobem ošetřit, tak to je bezvá, to záleží samozřejmě na situaci v jejich státě, ale opravdu to není něco, co by měla Eh, ovlivňovat Evropská unie. Na to nepotřebujeme mít nějaký harmonizovaný zákon. No, možná pan Simon není přesvědčen, možná ho ale třeba přesvědčí příště pan Timmermans. Ale ačkoliv tedy máme rozdílné pohledy na některé věci, věřím tomu, že najdeme společné kompromisy a já také souhlasím s tím, co tady všichni eh, říkáte. Eh, eh, určitě tady nečekáte, že budu souhlasit úplně se vším, ale prostě vaše připomínky z velké míry byly velmi konstruktivní. Já vám za ně děkuji, já vám také děkuji. 26. března lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů ještě dva dny na to máme. Eh, hlasování zde 28. května, eh, hlasování na výboru Líbe 16. a 17. června. Takže tohle to byl harmonogram a nyní se dostáváme k bodu 14 na našem pořadu jednání, to je Evropský fond pro strategické investice. A já dávám slovo zpravodajce paní Jaslověcké. Eh, Děkuji. Já bych chtěla eh, velmi srdečně poděkovat všem, kdo předložili pozměňovací eh, návrhy, kterých hm, bylo 367. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří začali hned pracovat na kompromisech. Chci poděkovat eh, sekretariátu komise, který byl opravdu velmi um, přínosný. Eh, bude se o tom hlasovat na dalším zasedání výboru 1. dubna. A my jsme začali pracovat na kompromisních návrzích. Hodně mi záleží o našich kompromisech, aby byly schváleny co největší většinou napříč celým politickým spektrem, protože bychom měli maximálně přispět práci ekonu a tran a rozpočtového výboru. Tyto Ehm, výbory eh, celkem měly eh, obrovské množství pozměňovacích návrhů, takže já bych opravdu chtěla, aby naš, naše stanovisko bylo vzato eh, v potaz náležitým způsobem. Proto jsem se chtěla zaměřit na ty návrhy, které byly ve vaš, vašich eh, pozměňovacích vývrzích, eh, návrzích, ale také, které se objevily v průběhu dis- diskuzí. Konkrétně jsem se chtěla zaměřit na několik priorit. Eh, tvorba pracovních míst, kterou má tento výbor obzvlášť na srdci, pozitivní dopad na zaměstnanost Evropské unii, to jsou klíčové aspekty fungování EFSI Článek ehm, číslo jedna obsahuje investiční výbor a řídící rada. Chceme tam eh, mít lidi, kteří jsou schopní posuzovat eh, dopad, to je mm, o článku 3. A samozřejmě, že fond by měl podporovat investice do těch sektorů, které mají obrovský, je největší potenciál na tvorbu pracovních příležitostí a um, zisky pro celou společnost. To je článek číslo 5. Zaměřili jsme se dále na vyhodnocení provozu fondu, jak by eh, měl být eh, tento provoz představován parlamentu, článek 12, je důležitá také podpora Evropské investiční banky, podpora těch investičních platform. Prostředky z těchto prostředků by se měly dostat přímo malým a středním podnikům. Ehm, není překvapivé, že, že to jsou firmy, které mohou vytvořit nejvíce pracovních míst. Některé otázky byly sporné, chtěl věřit, hovořit o dvou z nich. Je těžké akceptovat ehm, návrh. Jedna z politických skupin říká, že náš dokument by měl zahrnovat ustanovení o vynaložení prostředků z fondu podle geografic, principu geografické koncentrace. S tímto přístupem nesouhlasím. Jak víte, v Evropské unii je mnoho fondů, třeba strukturální fondy, které se do značné míry zaměřují na některé uh, nerozvinuté regiony, regiony, které zaostávají a měly by mobilizovat evropské členské státy, aby vyřešili problémy sami. Ale tady je řeč o jiném druhu fondu, který by měl inspirovat, který by měl zahrnovat i soukromé trhy. Proto bychom měli znovu promyslet naší strategii. V regionech je mnoho dobrých projektů, které by mohly mít vliv na tvorbu pracovních míst, ale naše kompromisní pozměňovací návrhy hovoří o těch eh, komplikovaných regionech, které by neměly být vyloučeny. A ještě jedna otázka, která je pro mě velice složitá. Jedna politická skupina upřednostňuje lepší, lepší a udržitelná pracovní místa než eh, kvalitní místa. Já jsem hovořila se stínovými zpravodaji, mám pochybnost o této změně. Jsou to nové pracovní příležitosti. Jak definovat uh, lepší pracovní místa? Kvalitní pracovní místa. No dobrá, hovoříme o um, rozsáhle o různých podmínkách, pracovních podmínkách. No, možná, že ty dvě politické skupiny by mohly ještě zvážit celou situaci, ponechat tam původní kompromisní změní bez těchto změn. My potřebujeme co nejširší podporu. Čím větší podporu získáme na tomto výboru, tím lepší bude i následné přijetí našeho stanoviska v hlavních výborech, to znamená ekon a rozpočet. A na závěr, abych to schrnula, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Očekávám od vás více, potřebujeme více práce a čekám na vaše připomínky. Stínový zpravodajové Maria Faro Rodriguez za SAD. Thank you very much, um, Mrs. Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve bych chtěla poděkovat naší zpravodajce, protože se jí podařilo odvést velmi rychlou práci, vzala v úvahu příspěvky, které přišly od nás. Dělali jsme vše pro to, abychom mohli eh, v této rychlém postupu spolupracovat a myslím si, že kompromis, který eh, předkládá, je velice důležitý Mm, když jde o ony strategické priority, protože musíme se postarat o to, aby SFSI ehm, fungovalo pro ehm, dobré, kvalitní pracovní místa. Také musíme zajistit to, aby SFSI věnovalo velkou pozornost ehm, dovednostem, roli odborného vzdělávání a také sociálním investicím. Dohodli jsme se také, že se budeme soustředovat na malé a střední podniky, že to je obzvlášť důležité. Co se týče řízení, tak myslím, že bychom tady mohli dosáhnout konzenzu na výboru že se tu rýsuje, protože je důležité věnovat pozornost e, složení e, výboru pro investice. Musíme zajistit, aby tento výbor e, disponoval příslušnou expertízou, aby opravdu zohlednil dopad na pracovní místa a sociální dimenzi. A konečně bych ráda zdůraznila onu myšlenku e, vytvoření platformy e, pro investice, protože pokud to bude dobře e, koncipováno a vy mm, mm, tady souhlasíte s naším návrhem, investiční platformy by se mohly stát velice důležitou hybnou silou pro vytváření pracovních míst a pro rozvoj dalších dovedností. Takže mm, tady nejde jenom o investice, ale v zásadě jde o vytváření pracovních příležitostí. A v neposlední řadě k přístupu, který musíme zvolit Oceňujeme, že tady děláte odkaz že odkazujete k eh, tomu, aby FSH byl také vzat potaz. Protože víme, že hlavním účelem FSI je poskytnout podporu eh, vysoce, velice kvalitním investičním projektům, to je jasné. Ale Víme, že zprávy eh, ILO, že dopady eh, na vytváření pracovních příležitostí budou větší, když FSI bude věnovat žádnou pozornost regionům, které eh, byly krizí zvláště postiženy. Takže já neříkám, že tyto regiony by měly mít větší priority. Říkám, že Projekty, které přicházejí z těchto regionů, že by se s nimi mělo eh, zacházet urgentně, tedy mm, urychleně, protože takto bychom mohli přispět eh, k tomu, že snížíme sociální napětí v mnoha evropských regionech to je ta, taková ta niance, kterou jsem tady chtěla eh, uvést. Neříkám, že tyto, tento projekt by měl mít vyšší prioritu, ale říkám, že tyto projekty by měly být posouzeny eh, urgentně. To je vše, děkuji. Thank you, uh, Ulrike Trebesius. Děkuji, Ulrike Trebesius. Zunächst einmal möchte ich mich... Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat zpravodajce, která Eh, zpracovala takový obrovský počet pozměňovacích návrhů a snížila to na únosnou míru. Myslím si, že spolupráce se tady vyvíjela velice konstruktivně a bude vyvíjet konstruktivně. V zásadě to vypadá tak, že zamítáme IFSI, protože mm, si nevěříme v účinnost tohoto programu. Jistě, že IFSI e, nemůžeme tomu zabránit e, a proto se budeme snažit i nadále předkládat e, dobré kompromisy, s kterými se budou moci identifikovat všichni. Ještě jednou chceme zdůraznit, že konkurenční, musí, musí se dostat na trh produkty, které budou konkurenceschopné. A Katar požadavků Eh, ve svém eh, obsahuje cíle, které eh, s tím, které s tím nejsou souladu. To například k tomu patří inovace, nebo požadavky týkající dalšího vzdělávání, nebo cíle Evropa 2020, a nebo sociální podniky. Možná, že se nám, buď se nám ty věci líbí, nebo ne, ale v, konceptu, v koncepci SSI nebudou fungovat. Také lituji toho, že mm, strukturální reformy nejsou základním předpokladem pro to, aby byli aktéři mm, měli možnost se účastnit programu FSI. Já myslím, že eh, bychom stále měli diskutovat o důvodech, eh, které eh, vedly k vypuknutí krize v eurozóně. Musíme o tom stále přemýšlet. A chtěla bych pracovat na tom, aby tyto strukturální reformy platily jako základní předpoklady další práce. Jednu potíž vidím v přílišném zúrazňování kvalifikací, které jsou relevantní pro trh práce, a sice při výběru řídícího personálu. Celkově bychom měli dávat pozor eh, na to, abychom hlavně vytvářeli pracovní místa, dobrá pracovní místa, ale nejenom eh, aby kvalita se dostávala do popředí, eh, protože máme extrémně vysokou míru nezaměstnanosti mládeže nebo vůbec celkovou nezaměstnanost v eurozóně a proto bychom neměli být příliš vybíraví. A ještě bych chtěla varovat před velkou záplavou požadavků kladených na projekty, zvláště co se týče kvality pracovních míst protože pokud tento program FSI má mít nějaký pozitivní dopad, pak bychom měli dbát více na to, aby se tady učinil pokus eh, podpořit malé střední podniky, zachytit je a ne je naopak eh, zaplavovat dalšími eh, předpisy. Jsem ráda ale, že jsme dnes odpoledne o tom mluvili. Myslím, že najdeme do budoucna kompromis. A ještě jednou děkuji zpravodajce za její práci. Děkuji. Děkuji. Rike Kalvešombom z Alde. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Takže. Tak, podívejme se na to, o co se tady jedná. Já to srovnám se sportem. Tak máme tady takové napětí mezi dvěma koncepcemi. Je tu iniciativa pana Junkera, eh, kterou podporujeme, ale je tu určitá tendence na to nahlížet jako na další investiční fond. Více peníze ještě k tomu, co už máme ehm, díky ehm, dalším investicím. To pak všechno eh, povede k riziku a pak uvidíme, jaké budou možnosti dalších eh, eh, příjmů. Já si myslím, že toto je důležité, ale určitě eh, tady ten, to není to, co, o co žádal pan Juncker, to není to, co nabízel, to není to, co očekávají od nás naši občané. Ale myslím si, že tady mluvíme o krátkodobém šoku, šokových opatřeních. Měli bychom se pokusit eh, omezit eh, velmi rychle nezaměstnanost, a to krátkodobými projekty, ale i projekty, které eh, poskytnou dlouhodobější benefity. Velmi pečlivě jsem, bedlivě jsem poslouchal prezentaci, vynikající reprezentaci paní zpravodajky, velice oceňuji její práci. Jde o krátkodobé, ale i dlouhodobé výsledky.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 para que sea positivo para la... To situacemi na eh, trhu musíme to zvážit velice bedlivě, eh, tak aby výsledky měly pozitivní dopad pro naše občany a aby z dlouhodobého hlediska jsme se mohli soustředit na snížení nezaměstnanosti. To je hlavní věc. Co to znamená? Znamená to... Bolsas de desempleo en prioridad. Y algo de eso ha dicho mi kolega. Eh, musíme tady stanovit struktury, které nám pomohou snížit nezaměstnanost a tady bychom měli k tomu E, přiřadit e, priority. Nemluvím o e, tom, že by se věci měly dělat pouze na národní úrovni nebo státní úrovni. Mluvím teď o administrativních regionech. Tady jde o veliké oblasti, kde vládne nezaměstnanost a to může být v rámci nějaké provincie nebo územního celku, ale může se to odhrát i mimo hranice států. A e, to si musíme e, předevzít e, vzít za cíl. Tady totiž jde o naši věrohodnost vůči občanům. Tady, tam, kde vládne velká nezaměstnanost, tam se musíme pustit do práce. A ještě jedna věc bych rád zúraznil. Mluví se pořád znovu o takzvaných quality jobs o mm, kvalitních pracovních místech, mm, mm, řekneme-li to normálně, co to vlastně má znamenat? Co to je takové dobré pracovní místo, když jsme v nouzové situaci? Máme teď vést o tom diskuzi, co to je kvalitní dobré místo, to je přece nerozumné. Považoval by za lepší, kdybychom prostě řekli pracovní místa. Takže když bychom teď jenom řekli pracovní místa, e, to s těmi všemi adjektivy to je vždycky trošku obtížné. E, měli bychom říkat to, co jsme říkali vždycky, better and sustainable, takže stabilní, trvale udržitelný. Ale pokud začneme teď mluvit o kvalitě pracovních míst, pak eh, musíme zase definovat, eh, co je dobrý, eh, dobré pracovní místo, co není dobré pracovní místo, co je kvalitní, co není kvalitní. Tady do toho vložíme spoustu energii, ale nejdůležitější je, abychom vůbec vytvořili pracovní místa. To je nejdůležitější, za to se musíme zasadit, to podporujeme jako liberálové. A ještě něco, co jsem chtěla říct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 Eh, na tomto řídícím výboru. Já si myslím, že ne ti, kdo posuzují plány, ale myslím ten řídící výbor. Steering Committee. Eh, tam sedí experti a eh, zástupci sociální politiky. Myslím, že bychom tady měli být otevření vůči interpretaci toho, co se tam dělá. Tak si to přejeme, protože jinak bychom mohli zase začít, začínat stanovat překážky, pak dojde k protestům, zase tady budou hory papíru. Jako tenkrát například, když jsme řekli, že Mm, eh, musí některé členské státy dávat pozor na regionální, lokální úrovni a pořád se do toho tom přidávají další papíry, tisíce úředníků, administrativa. Teď bychom si přáli, aby se to zeštíhlilo všechno a abychom eh, si přece vzali velké projekty, které, co se týče evropské perspektivy. Pak totiž budeme eh, moci předkládat a rozpracovávat naše pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji nějaký zástupce za GUE. GL. Ne. Takže Monika Van, zase zelené. Hm, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla také eh, eh, poděkovat za velice eh, konstruktivní spolupráci paní zpravodajky. Velice si vážím takovéto věcné konfrontace, věcné práce v případě tak komplexního tématu a vidíme to i na naší diskusi, protože je to provázeno spoustu rozdílných eh, stanovisek, takže ještě jednou srdečně za tuto práci děkuji. Myslím si, že ještě eh, budou předloženy další pozměňovací návrhy, které budou výsledkem společné práce tak aby byl dokument vylepšen. My zelení ještě úplně nejsme spokojeni, takhle bych to vyjádřila. A máme ještě, paní zpravodajka to už částečně zmínila, máme tady určité kontroverzní body, ale určitě jsme ochotni nalézt kompromisy a myslím si, že se nalezáme na správné cestě. Jedna věc. Eh, chtěli bychom říci, že jsme toho názoru, že ne každá investice je investice dobrá. A investice musí být zaměřena na cíl a musí eh, mít užitek pro občany, občanky v Evropě investovat. Eh, to není něco samoučelného. Proto bychom eh, si přáli eh, to trošku zkonkretizovat a říct konkrétně, o jaké cíle se při těchto investicích jedná, jakým by měly sloužit cílům. Jedna věc, to byla Evropa 2020, to je nesmírně důležitý cíl, co se týče ochrany klimatu, bojovat proti chudobě, vytvářet pracovní místa, výzkum, vývoj a tak dále. Mm, to je jedna věc, ale podle našeho názoru bychom tady měli zapracovat klauzuly no damage. E, to znamená, určité e, investice by měly být vyloučeny, které jasně jsou škodlivé pro životní prostředí a nebo které jsou proti cíli vytváření nových pracovních míst. To je návrh, který jsme jako zelení předložili. A pak druhá věc, o které už paní zpravodajka mluvila, a tady mm, mluvíme o studii ILO, a sice eh, koncentrovat se na ony regiony v Evropě, eh, které mají obzvláště vysokou nezaměstnanost nebo chudobu. ILO tady jasně ve své studii konstatuje, že největší efekty vůbec zásadní dopad na zaměstnanost e, těchto prostředků můžeme dosáhnout tehdy, když tyto investice e, jdou do regionu, kde existuje tato vysoká nezaměstnanost nebo kde e, jsou sociální problémy. A zároveň, a na to se dokument také soustředuje, v členských státech mají k tomu být učiněna doprovodná pracovně právní opatření a podpůrná opatření pro další vzdělávání a získávání poznatků a dovedností nezaměstnaností, to je důležité a tím, že budeme zdůrazňovat ony regiony s vysokou nezaměstnaností a chudobou, bychom chtěli eh, se postavit požadavkům studie ILO a myslím, že nejsme jediný výbor, který vede tuto diskuzi. I v jiných výborech se už o tom diskutovalo, které se zabývají mm, tímto strukturálním fondem. A myslím si, že společně všichni chceme využít eh, potenciálu eh, FSI. Chceme ho společně vyčerpat a proto je pro nás důležitý nejenom ekonomický a sociální aspekt, ale také teritoriální soudržnost a myslím, že na to eh, právě se tato regionální eh, aspekt zacíluje, zaměřuje. Třetí bod, který je pro nás důležitý vedle eh, trvalo udržitelného růstu a pracovních míst a předané evropské hodnoty, to je eh, demokratické ehm, koncepce tohoto FSI, to znamená zakotvení principu partnerství, tak jak to máme v politice soudržnosti, tedy začlenění regionálních, lokálních aktérů a sociálních partnerů a občanské společnosti do procesu plánování a ehm, provádění investičních rozhodnutí. A pak silnější spolutváření nebo spolúčast Evropského parlamentu na výběru sociálních expertů nebo pracovně právních expertů, kteří pak budou působit třeba v onom um, steering committee a budou, dělat, roz, budou rozhodovat. Přáli bychom si, aby to byla volba kterou také částečně udělá Rada a Evropský parlament. Ještě tady máme některé další pozměňovací návrhy, které se předložily k tématu transparentnost, konflikt zájmu, gender balance, nejrůznějších krémích, ale také vytváření občanské společnosti, platformy a jsme si zcela vědomi toho, že tyto návrhy nebudou podpořeny většinou, ale myslím si, že bychom se mohli dohodnout na kompromisech a že jsme na správné konstruktivní cestě. A ještě jednou děkuji za velmi konstruktivní dosavadní spolupráci. Děkuji. Agia, FDD. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegyni zpravodajce za ochotu komunikovat s námi a spolupracovat. Bohužel musím eh, svou frakci zúraznit, že jsme ještě velmi vzdáleni od eh, okamžiku, kdy se zcela shodneme. Tam, kde požadujeme nebo jsme požadovali transparentnost, tak eh, tam to bylo jako myšlenka podpořeno, ale tady se sjednotit můžeme. A pak definice těch nejmenších podniků. Tady také zjišťujeme, že existuje určitá ochota pochopit, že tento fond buď uvede něco v chod, v pohyb pro reálnou ekonomiku a pak bude schopen eh, vyrovnat eh, dopady krize, a nebo to bude jenom taková nějaká, nějaká prázdná věc. Takže tady e, zcela e, vidíme, že je tu ochota spolupracovat, je to něco, čeho si vážíme, mm, ale je tady i nadále e, z naší strany kritika a znovu opakuji, že jsme velmi vzdáleni za, ještě vzájemně. Máme možná stejné obavy, stejné nejistoty, v případě řady aspektů, které se týkají zaměstnanosti, to platí, ale pak tady máme ekonomické aspekty. Tam se to bude probírat i v jiných výborech. Ale co se, když mluvíme o veliké eh, infrastruktuře, tak bych poprosila, abyste se podívali, jaké údaje k tomu existují. Údaje k eh, zaměstnanosti. Mluvím o um, velkých um, infrastrukturálních projektech. Chtěla bych vás poprosit, um, třeba abyste se podívali například um, Itálie, tam je velká infrastruktura. Možná dostávají prostředky z tohoto fondu. A ty, to, zaměstnanost tady vlastně příliš neroste tímto. Ta není upravena. Je v tom regionální eh, prvek. Buď fond něco přinese těmto regionům, které jsou zvláště eh, postiženy krizí, anebo anebo budeme i nadále dělat velké projekty, které nebudou oslabovat důsledky krizí. Tedy jsme ochotni spolupracovat a zjistit, jestli tady existují možnosti mm, další spolupráce nebo možnosti shodnout se. I tady ve výboru. Zúraznuju ještě jednou, že je velice důležitá eh, svoboda lidí, jestliže jsou, na sebe berou tak důležitou roli, vůbec nesmí docházet žádným konfliktům zájmu. To musí být na nejvýš bečlivě přeskoumáno. A především musí vykazovat kompetence v sociální oblasti. Musíme dbát, se stavět vše na sociální ekonomice, za to se zasazovat. A Jestliže sociální oblast nebude silnou stránkou Evropské unie, tak eh, bychom se měli podívat alespoň na dopady krize v Evropě a oslabit. Děkuji. Thank you, Guillaume. Děkuji, Guillaume Balas, prosím. No, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajko za tuto vynikající práci. Já jsem chtěl eh, přejít rovnou k podstatnému ohledně dvou tématů, které mě trošku trápí. Geografická otázka jako první. Od roku 2008 eh, konstatujeme jakousi divergenci evropských ekonomik, zvláště v eurozóně. A když jsme vytvářeli společnou měnu, tak jsme neměli jakýsi e, nástroj, reinvestic na území eurozóny, což by eh, v podstatě byla určitá anticyklická eh, tendence proti těmto divergencím. A Junckerův plán je z tohoto hlediska dobrou zprávou, protože právě může být určitým doplňkem, určitou brzdou, eh, určitým tlumicím mechanismem. Pokud nebude vůbec zohledňován geografický prvek, tak eh, hrozí, že jak si nosíme dříví do lesa a tím pádem nepomůžeme některým regionům, které mají největší problém, největší potíže, kterým nejvíce chybí investice. Neměli bychom znovu vytvářet nějaké strukturální fondy, to je jasné, o to nejde, ale vůbec, vůbec nezohlednit toto územní kritérium, um, to mi přijde komplikované a měli bychom něco eh, takového udělat. Eh, dále v úvodním stanovením 2 to s, s, tam se říká, že tady existují podmínky, předběžné podmínky k tomu, aby investice eh, byly užitečné. Ehm, je tu eh, opět strukturální reforma a fiskální zodpovědnost. Co to ale znamená? Je to reforma na trhu práce a existují nesoulady. Co to znamená? Takže bychom měli jít do větších detailů. V některých eh, zemích je demografie silná a potřebuje investovat eh, naléhavě do vzdělávacích systémů. Jinde je trochu slabší, mělo by to spíš, spíše v důchodech. Takže to je opět znepokojící. Dále, fiskální zodpovědnost. Opět, některé země mají velmi eh, malý růst a nemohou snížit svoji fiskální zátěž velmi významným způsobem, jinak jejich sociální systém prostě eh, bude ohrožen explozí. Takže pokud chceme, aby tento plán vycházel vstříc cílem, které si vytečil, tak já si mys- nemyslím, že ideologickým způsobem eh, lze stanovit předběžné podmínky. Okay. You were finished. Dobrá. Nyní dávám slovo Dominiku Martánovi. Merci, madame le président. Euh, très... Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně. Mám pocit, že se tady snažíme udělat rychle něco, co neudělala Evropa už od roku 2008. Pan Juncker má tady tuto myšlenku šokové terapie. Investovat 315 milionů eur, no to je vynikající, ale má to jediný problém, že z těchto 315 milionů eur, myslím, že jenom, vlastně máme jenom 15, a pak se spoléháme na ten pákový efekt eh, s pomocí členských států. A zároveň, kdy pan Juncker žádá, čeká prostředky členských států, tak bude vyžadovat 30, 40, 100 miliard e, eur úspor z jejich národních rozpočtů. Vidíme, že to nemůže fungovat. Takže opět i v tomto případě vám musím říct již předem, že nebude to fungovat. Thank you. Děkuji. Nyní madam Jaslovecká. Přejete si zhrnout diskusi? Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si se zájmem vyslechla všechny vaše připomínky. A některé z nich eh, se velmi podobaly tomu, co jsme si právě vyslechli na zasedání stínových zpravodajů. Paní Rodriguez, mohu vám říct následující věc. Jsem přesvědčena o tom, že tento fond a dobrá práce expertů při vybírání projektů bude motorem pro dynamický růst v Evropě a vytvoří pracovní příležitosti. Líbí se mi váš návrh týkající se problematických regionů či regionů, které se potýkají s problémy, protože vy chcete urychlit postupy pro rozhodování. Já, to se mi líbí. Já si myslím, že to je lepší, než abych hovořila ve své zprávě o to, že dáme těmto regionům prioritu při vybírání projektů. Možná bychom tím mým přístupem dělali dokonce chybu, takže máte v tomto pravdu tyto regiony, které jsou právě regiony, které potřebují nejvíce strukturálních fondů. A právě zde není úplně jednoduché přesvědčit soukromé investory, aby investovali do těchto regionů. Ten váš návrh se mi líbí ohledně toho urychleného postupu. A já to zavedu do své zprávy, také to možná pomůže eh, podařit se propojit zájmy dalších skupin. Hmm, paní Tribesius. Uvědomuji se, že vaše skupina k tomu přistupuje jinak. Že nevnímáte tento fond jako řešení všech problémů. Já ani nenavrhuju lék na všechny problémy, ale podpoříme tím eh, partnerství veřejného soukromého sektoru, které v tuto chvíli nefunguje. A i když eh, jeho úspěch bude poměřen pouze tím zapojením eh, fondů eh, veřejného soukromého partnerství, už to samotné bude úspěchem. A v době krize bychom určitě měli hovořit o reformách, strukturálních reformách a tak dále. Takže v naší zprávě zmiňujeme některé typy strukturálních reform, ve kterých by se mělo pokračovat. Nyní ještě řeknu něco k tomu, co říkal pan Balas. Ano, ono je opravdu těžké učinit tu volbu, protože každý členský stát potřebuje jiný typ transformace a my tedy také podporujeme kontinuitu strukturálních reform. Nechceme jenom eh, nějaký takový eh, přístup, eh, který bychom chtěli naroubovat na všechny situace i tam, kde se to nehodí. Pan Čambon hovořil o kvalitních pracovních místech, o terapii šokem. Změnil jste také dlouhodobý přístup. Ráda bych zdůraznila, že když hovoříme o dlouhodobém přístupu, myslíme tím stabilní zaměstnanost. Asi bych úplně nepoužila slovo kvalitní. protože nedávno jsme hovořili o flexibilitě na pracovním trhu, ale to vlastně dneska znamená naprosto eh, nekvalitní eh, smlouvy, eh, protože když jsme hovořili o té flexibilitě, tak jsme, se, tak jsme neměli na mysli tu kvalitu, nebo jsme to trošku opomněli. Takže samozřejmě to musí být důstojné pracovní příležitosti, nejenom nějaké krátkodobé eh, pracovní místa, třeba na sezónu a podobně. Nikoli je potřeba, aby to byly dlouhodobé příležitosti, stabilní příležitosti. Já doufám, že má řešení eh, časem uspokojí i eh, poslední skupinu, která hovořila. Já eh, věřím, že vyhodnocení ze strany expertů, které předložili, fakt, že parlament by se měl zapojit, tím ten postup se prodlouží jak banka, tak rada určitě odvedou dobrou práci a já jsem přesvědčena o tom, že ti odborníci budou dobře připraveni. Neumím si představit postup, kdy jedna skupina by eh, odmítla eh, výsledky expertízy čtyř odborníků, které navrhla komise, a že bychom s tím začali úplně zase znovu od začátku, to by trvalo. Na věky mohli bychom pak hledat experty řadu let, aniž bychom uvolnili ty prostředky, které jsou tak potřebné. Paní Agea, všechny ty prvky, po kterých voláte, už tam máme. Transparentnost, mik- mikropodniky. To všechno jsme tam dali, přestože podle definice Evropské komise už to v podstatě tam je pokryto. A co se týče geografické koncentrace, v kompromisu G specificky říkáme, konkrétně říkáme, že chceme projekty z těch regionů, které se potýkají s problémy, aby se do toho také dostali. Potom máme kompromis N, navrhujeme prohlášení, které by mohli podepsat odborníci, kde tedy eh, podepíší, že jsou nezávislí Eh, doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, že jsem všem odpověděla. Ještě jednou všem děkuji za vaši spolupráci, za vaše příspěvky, zejména proto, že tohle je urychlený postup, tak doufám, že to dobře takhle přežijeme až do 1. dubna, že potom budeme mít dobré řešení. Děkuji. Přijetí na našem výboru je 1. dubna a přijetí na výboru budget je 20. dubna, takže takový je harmonogram a nyní přecházíme k bodu 16 na pořadu jednání a to jsou osobní ochranné prostředky. Já dávám hned slovo Lauře Agia. Grazie, presidente. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také všem eh, stínovým zpravodajům. Všem děkuji za eh, předložené pozměňovací návrhy a příspěvky. Doufáme, že se nám podaří nalézt text, který bude odrážet eh, představy všech v kompromisním duchu. Ehm, nějak se k tomu postavili všichni kolegové a já bych tedy ráda zdůraznila, že jsem velmi ráda, že se tam takhle nově dostalo celá škála myšlenek, což jasně ukazuje, jak důležitá je tahle ta otázka ochrany pracovníků. Jak důležitá je celá řada parametrů a kritérií, které um, stanoví míru ochrany. já mám eh, také některé připomínky. Takže šíření správných informací ohledně správného správných ochranných prostředků prostřednictvím eh, komunikačních prostředků, které jsou eh, okamžitě k dispozici, které se dostanou k co největšímu počtu lidí v dané zemi. tak aby se je také potřeba taky upozorňovat na případné nedostatky, aby je bylo možné odstranit. Máme také pozměňovací návrhy eh, zelených. Právo na ochranu je tedy základním právem eh, při práci, také eh, je obrovsky důležitá ochrana jakýchkoliv nehod, či havárií. Je potřeba snížit riziko na, nejlep, na nejnižší možnou rovinu. V případě těch typů práce, kde existuje zvýšené riziko, tam je samozřejmě potřeba se tomu věnovat zvýšenou pozornost. Jinak zde máme text, který se snaží propojit všechny možné aspekty vztahující se k tomuto tématu. Také tam pokrýváme nejrůznější kategorie rizika a sice velmi konkrétně a jasně. Také se věnuje pozornost domácím pracovníkům, to znamená eh, eh, lidem, kteří pracují v domácnostech. Spolupracovali jsme také se, se zástupci pracovníků. S nimi se snažíme dosáhnout většího využívání ochranných prostředků eh, také se ve zprávě hovoří o systému sankcí, o systému dozoru, který zajistí, že ty ochranné prostředky se opravdu používají tam, kde jich je potřeba. Eh, kromě toho vznikne také registr eh, produktů, které mají nedostatky, tak aby bylo možné se jim vyhnout. také do toho zapojíme výrobce. A konečně myslím si, že je důležité zdůraznit znění, že když je když mají uživatelé přístup k těmto Eh, ochranným prostředkům, potřebujeme uplatnit jazyk, který by byl co nejjasnější pro uživatele eh, těchto ochranných prostředků. Tak, aby nedocházelo, řekněme, k nějakým pochybnostem. Co se týče toho systému dozoru a kontrol, je potřeba, aby došlo také ke spolupráci mezi úřady, aby došlo k vymáhání případných sankcí Je tedy potřeba, aby existoval systém sankcí, který bude velmi přísný, protože, a to zdůrazňuji, ochrana pracovníků a využívání těchto ochranných ochranných prostředků optimální kvality je zásadně důležité. Toto všechno musí také probíhat transparentně. To tedy platí pro ten systém sankcí a dozoru. Ráda bych ještě zdůraznila, že stanovíme jakýsi časový rámec, tak aby všechno bylo nastaveno, vykonáno co nejrychleji. Také souhlasím s tím, že Eh, ustanovení takovéhoto systému by nemělo vytvořit administrativní zátěž, to je důležitá věc. Pokud tedy existuje nějaký takovýto systém eh, dozoru a používání osobních ochranných prostředků, to by naopak mělo snížit zátěž. Chápu, že existují některé aspekty, které jsou trošku náročné pro implementaci, ale my věříme, že význam eh, tohoto systému je větší než jakékoliv problémy, které by se s tím teoreticky mohly pojit. Každopádně to znění musí být velmi jasné, tak abychom zabránili jakémukoliv nedorozumění. Jinak děkuji všem kolegům, kteří se mnou spolupracovali na eh, přípravě této zprávy. Děkuji všem eh, těm, kteří předložili eh, dobré návrhy, kteří předložili pozměňovací návrhy a já věřím, že budeme mít závěrečný text, který bude efektivní, a, ale ještě jednou opakuji, potřebujeme mít text, který bude také um, pochopitelný pro uživatele, pro toho konečného uživatele. Děkuji. Děkuji. A nyní stínový zpravodajové. Nejprve pan Kasa z EPP. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, vítám řadu pozměňovacích návrhů, které si dávají za cíl eh, vnést větší jasno a přesnost textu. Myslím, že v této situaci je zásadní, aby byly udrženy vysoké standardy a aby zajištění bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti bylo ehm, klíčovým prvkem. Zvláště ehm, bych rád vyjádřil svou podporu pozměňovacím návrhům, které si dali za cíl správné informace, zodpovědné informace, které se týkají ochranných prostředků a vybavení, o, kterých, o kterém tady hovoříme. A také bych mohl podpořit migraci návrhy, které motivují členské státy, aby plně využili disponibilních eh, technologií, tak aby byla zvýšena možnost zainteresovaných eh, osob eh, dostat se k informacím a učinit tu správnou volbu. Mám dojem, že si přejeme mít větší aby byl větší dopad na konečnou zprávu, větší vliv na konečnou zprávu, kterou předloží IMKO. Pokud to tak chceme, tak musíme větší eh, význam přiřadit těm pozměňovacím návrhům, které eh, eh, se jasně týkají jednotlivých kompetencí. Těším se na užší spolupráci se zpravodajkou a se všemi stínovými zpravodaji, tak abychom našli kompromisy v textu, který se určitě nebude preferovat zdraví a bezpečí všech zaměstnanců. Děkuji. Děkuji. Guillaume Balas, ST. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, paní zpravodajce za její práci, která je inovativní v mnoha aspektech. Aspektu přístupu a ko, s tím, že komise myslím, že odvedla dobrou práci Ehm, na základě eh, směrnice 89. Je to projekt, eh, návrh, který je zajímavý, výhodný s ohledem na ta ustanovení, která tam jsou a doufám, že budeme mít všeobecnou dohodu. Je to možná jeden bod, který ještě si zaslouží trochu víc práce. Abychom mohli zajistit, že eh, to vybavení bude eh, přeskoumáváno na základě po posledních vědeckých do, eh, dokladů, tak ty atestace a prověrky by měly být, co tady navrhuje, aby bylo, byly stanoveny tedy na dobu pěti let, ale já s IMKA se tady nehovoří vůbec o žádném datu validity, pan Kasa říká, že bychom měli mít vysokou úroveň ochrany, ale bylo by jistě rozporuplné, kdyby tu vůbec nebylo stanoveno žádné, žádné maximum k tomu, abychom e, znovu přehodnotili bezpečnost e, těchto e, zařízení. A vzhledem k tomu, že jsme výborem pro sociální otázky a zaměstnanost, tak já si myslím, že bychom měli zachovat těch pět let, které navrhuje komise. Bylo by trošku zvláštní, kdyby zrovna tento výbor E, e, měl e, odbourat tuto podmínku. Pan Kasa navrhuje sedm let, ale je to trošku v rozporu s tím, právě s tím, jak říkám, že jsme tímto výborem sociálních otázek, to mi přijde trošku bizarní, že by zrovna bychom měli navrhovat něco, co je pod úrovní toho, co nyní navrhuje komise, pokud je o ochranu pracujících. Takže budeme trvat na těchto pěti letech atestaci validity předtím, než se k tomu, eh, než, se, než to lze přehodnotit. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní McIntyre, yes. jste? Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych nejprve poděkovala zpravodajce Lauře za její práci na této složce má skupina velice podporuje eh, silné požadavky po eh, větší ochranných prostředcích, ale jsme pevně přesvědčeni o tom, že řízení rizika a věda by měly být základnou pro eh, veškerou legislativu týkající se zdraví a bezpečnosti. Má kolegyně EKR Vicky Ford je zpravodajkou návrhu ve výboru IMCO. A podobně jako stanovisko paní Ford, i má skupina eh, si myslí, že veškerá legislativa musí být jasná, jednoduchá, účinná a uměrná. Mm, a myslím si, že je na nejvíc důležité, aby až se legislativa, která bude zavedena, abychom zajistili, že to bude jednoduché pro podniky, zvláště pro mm, mikropodniky mm, a menší podniky, které budou muset dodržovat standardy. Předložila jsem celou řadu pozměňovacích návrhů, které, myslím, vyjasní eh, rozsah působnosti této eh, směrnice, tak abychom se postarali o to, že budeme mít jasno v tom, jaké ochranné prostředky tady, pro jaké vytváříme legislativu. Je důležité, abychom nepřímo nedělali legislativu pro produkty, které nejsou kategorizovány jako prostředky osobní ochrany. A přitom by to vytvořilo důsledky, které by byly důsledky, které jsme nezamýšleli. Také jsem předložila dva pozměňovací návrhy, které byly schváleny parlamentem během posledního mandátu mém vlastním stanovisku k um, um, ionizaci, radiaci to bylo tedy jednotná um, implementace, protože regulační režim v každém členském státu se uh, odlišuje významným způsobem tak není reálné očekávat jednotnou implementaci ze strany členských států. Je zcela možné dosáhnout žádoucích cílů bez potřeby jednotné implementace. Takže se těším na to, že budu spolupracovat s ostatními stínovými zpravodaj a zpravodajkou a že se nám podaří vypracovat z toho, vypracovat z toho dobrou zprávu. Děkuji. Děkuji. Ola Tornes z ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala eh, zpravodajce a stínovým zpravodajům za práci, kterou dosud odvedli. A musím přiznat, že jsem velice ráda, že mohu pracovat na tak důležitém tématu s tak angažovanými aktivními kolegy. Ale mám tady pár um, obav, něco, co mi činí obavy, některé pozměňovací návrhy. Myslím, že potřebujeme jasnou definici účelu a, a takzvané individualizace, ta by měla fungovat tehdy, když budeme mít objektivní důvody, e, že tyto prostředky ochrání zdraví a bezpečí. Pokud to nebude mít dopad na zdraví a bezpečnost, tak to jenom bude e, přidávat další náklady, e, navalovat další náklady na malé a střední podniky, aniž by z toho kdokoliv profitoval. Myslím si, že je nutné se postarat o to, aby zaměstnavatel a výrobce měli možnost zasílat informace buď papírové nebo elektronické podobě. A neměly by tady být dvojí požadavky, ale spíše volba buď papíru nebo elektronické formy. E, výrobci by neměli být zodpovědní za třetí strany jenom za konkrétní eh, eh, zaměstnance, kteří používají tyto eh, ochranné prostředky. Budu se těšit na to, že dostanu návrh kompromisních stanovisek od zpravodajky a těším se na naši další práci na tyto zprávy. Děkuji. Tedy Rajnke ze Zelených. Děkuji. Paní předsedkyně, také bych ráda poděkovala zpravodajce za, zpráv, za práci. Myslím, že je to dobrá základna pro pozměňovací návrhy. A teď zvenku by člověk mohl mít pocit, když se podíváte na titul mm, prostředky, osobní ochranné prostředky, že to je spíše technická záležitost. Ale když se na to podíváte blížej, tak jde hlavně o základní práva všech eh, zaměstnanců na mm, eh, zdraví a bezpečnost. A proto si myslím, že je to velice důležité téma. A když se podíváme na čísla, v roce 2007 to bylo celkově 23 milionů zaměstnanců, neboli 8,6 pracovní síly, které mm, trpěly různými zdravotními problémy. A toto je strašlivá situace nejenom pro pro pracovníky samotné, ale eh, přináší to další náklady pro podniky, eh, vznikají, dochází k dalším nehodám a úrazům. To se odhaduje na 5,9 eh, HDP ročně a myslím si, že i ze strany podniků tady vidíme jasnou potřebu zlepšit situaci v oblasti osobních ochranných prostředků. Mm, adekvátní prevence, eh, dobrá eh, no, pracovní prostředí a mm, ochranné osobní prostředky, to vše je klíčové pro to, abychom právě snížili tuto míru eh, úrazu na pracovišti. A proto je důležité, aby byla šířena informace o adekvátním užívání, čištění a údržbě tohoto vybavení, aby to bylo jednoduché porozumění. A to už říkala zpravodajka, lidé by měli správně chápat, jak se to používá. A proto je nezbytné, abychom zajistili kontrolní mechanismy a dohled, stejně tak jako mm, mm, by tyto, mm, ty, protože tyto osobní ochranné prostředky jsou k dispozici na trhu a tam, kde toto vybavení představuje riziko, tak by výrobce měl okamžitě odvolat tyto výrobky z trhu nebo stáhnout. Členské státy by měly teď stanovit pravidla dohledu, kontrolních mechanismů a sankcí, pokud se porušují předpisy a tohoto nařízení. A mělo by se Ehm, zajistit, aby bylo zdržováno to, co bylo už stanoveno. Jedna z věcí, o kterých už paní Agea hovořila, je oblast nedeklarované práce. V současné době o tom také diskutujeme, o platformě nedeklarované práce, která by měla být stanovena na evropské úrovni. A v oblasti nedeklarované práce je to také otázka ochrany na pracovišti. To je určitě něco, co je zvláštní výzvou, protože tady není možnost kontrolovat, do jaké míry jsou dodržovány standardy a podmínky v oblasti nedokladované práce, protože eh, zaměstnanci jsou vystavováni velikým zdravotním rizikům a eh, zaměstnavatele eh, se pak vymykají jakékoliv zodpovědnosti. A jedna z oblastí, která je velice důležitá, je práce doma, což často bývá právě odváděno v kontextu nebo mm, mm, na pozadí nedeklarované práce a tím jsou postiženy hlavně ženy, které odvádějí tuto práci doma a proto bychom se měli jasně soustředit, na tuto otázku. Těším se také na spolupráci se spravodajkou a stínovými spravodaji a myslím si, že my z eh, výboru pro sociální otázky a zaměstnanost toho hodně můžeme přispět na tomto poli. Jak jsem už říkala, eh, jde o zásadní práva na o zdraví a bezpečnost na pracovišti, takže se těším na další spolupráci s vámi všemi. And Ines Suber is not here. And Suber tu není, Chcete něco říci možná stručně na závěr? Takže zazněly tady různé body, které jsme slyšeli, když jsme přijímali pozměňovací návrhy. Takže sekretariát samozřejmě všechno projde. abychom měli kompromisní návrhy <coughs> a vyřešili některé kritické body. Kolega Blas zmínil kritickou otázku toho pětiletého období validity. Šlo tady o to, že jakmile bude stanovena konformita, jakmile bude stanovena schoda, tak už není, není potřeba to podrobovat eh, kontrolám validity. Což je ovšem záležitost, eh, kterou ještě v budoucnu budeme probírat. Pokud jde o další postřehy, tak s kompromisními návrhy budeme schopni snad nějakým způsobem dát dohromady všechny tyto rozdílné pozice a dospět nakonec eh, k dokumentu, na kterém se shodneme a který nám bude drahý všem eh, stejným způsobem. Že je tu také otázka, jak se budou věci dařit v IMKU, ale každopádně vám děkuji. Takže jsme trochu předběhli teď pořád jednání. Paní Zuber přišla pozdě. Všichni jsou s tím srozuměni. Takže přijetí na výboru EMPL 1. dubna hlasování IMKO 23. dubna a není. Myslím, že je to poslední bod na pořadu jednání. Ano, ano. Je to revize jako rámci pro ekonomickou zprávu. A Ansander je zpravodajkou. Děkuji vám. Paní předsedkyně. Takže dnes tu máme, je to stanovisko výboru EMPL a se, je to vlastně pro výbor pro ekonomické otázky, takže se týká eh, ekonomické eh, zprávy a všech eh, koordinačních pravidel ekonomických rozpočtových politik členských států, že zpráva z vlastního podnětu navrhovaná komisí, výborem ECON Ehm, je, následuje po první publikaci sdělení Evropské komise, které bylo přidáno ke výroční zprávě o růstu. Za rok 2015, tak která byla publikována v listopadu loňského roku. Toto konkrétní sdělení konstatuje zjištěné výsledky a e, další e, otázky týkající se ekonomické zprávy. Eh, nad rámec krize, tedy, z které jsme se právě zpamatovali, sotva zpamatovali. Eh, a je třeba říci, že není udržitelné eh, žít nad naše možnosti. To také říká a diktuje tento um, ekonomický rámec. A to je ne, nejenom z hlediska ekonomického, ale také na podporu eh, návratu udržitelného oživení a zaměstnanosti v Evropě. Čili to je eh, taková, takové naše hlavní pole působnosti, abychom 24 milionů Evropanů vytahli z nezaměstnanosti a chudoby. A eh, abychom skutečně odemkli tento potenciál Evropy, musíme jít dál v koordinaci našich Eh, hospodářských politik a zajistit také lepší eh, sociální koordinaci. Právě tento sociální aspekt je jakýmsi silným poselstvím, to je to poselství, které jsem chtěla, abyste si odnesli z mého stanoviska. A musím samozřejmě zdůraznit několik eh, bodů, například potřeba, aby se konala společná jednání mezi Radou EPSCO a ECOFIN, abychom um, pokračovali v tom v té tabulce sociálních indikátorů, eh, což se, jsme zahájili v rámci semestru, doporučení pro jednotlivé země, zohledňování a nutnost lepší demokratická kontrola v rámci ekonom, ekonomické zprávy. Toto stanovisko vyvolalo různé reakce a komentáře. 140 pozměňovacích návrhů, které eh, byly předloženy. A já chci v tuto chvíli poděkovat všem kolegům za jejich příspěvek, za to, že se podařilo um, jednoznačným způsobem členit eh, komentáře našeho výbory, výboru k této zprávě. Děkuji také stínovým zpravodajům, s, nimi jsme měli velmi dobré výměny při několika příležitostech a umožnilo eh, nám to postoupit v řadě kompromisu. Dnes díky eh, naší společné investici času, času a energie díky sekretariátu se nám podařilo eh, vypracovat 15 kompromisů. Nebudu teď všechny vypočítávat, ale vypíchnu aspoň některé silné myšlenky, které vyplývají z našich kompromisů. První s tou silnou myšlenkou, kterou je potřeba si odnést z tohoto stanoviska, to je eh, význam skutečného eh, začlenování, skutečné inkluze v sociální dimenze do ekonomického řízení. To je taková červená niť, která se vyne celým naším stanoviskem, těmi našimi kompromisními návrhy a naší prací. Trváme také na významu toho, aby eh, tento rámec byl eh, nástrojem účinným, aby se tím napravovaly nerovnováhy ekonomického charakteru, aby se obnovila eh, hospodářská stabilita, která je potom klíčem udržitelného růstu. A tato, tento růst nám pak pomůže dosáhnout cílu stanovených, stanovených strategií EU 2020 v oblasti Ehm, nezaměstnanosti i růstu. A pokud jde o kompromisy, tak ehm, také upozorněme na nutnost rovnováhy mezi politikou zaměstnanosti na straně jedna a politikami ekonomickými na straně druhé. Kompromisy přebírají myšlenku lepší spolupráce mezi Radou EPSCO a ECOFIN při zorganizování samozřejmě společných zasedání kompromis eh, také zrcadlí to, co bylo v původním textu, to znamená, abychom měli tu tabulku, srovnávací tabulku eh, sociálních indikátorů, abychom se snažili předjímat eh, další krize. A voláme po členských státech, aby bez dalšího průtahu implementovali specifická doporučení pro jednotlivé země abychom zajistili samozřejmě i sledování těchto doporučení v průběhu času. Naše kompromisy trvají na tom, aby evropský semestr byl demokratičtější a transparentnější. A závěrem návrhy, které jsme předložili, s tím, že jsme ve výboru Ample, takže já jsem si nedovedla představit, že bych zaslala eh, ekonu text, aniž bychom eh, se dotkli dvou otázek, které jsou eh, nám velmi blízké, které se týkají našich politik. A proto jsme převzali a zdůraznili potřebnost rychlého uplatnění iniciativy pro zaměstnání mladých a také rámce, který by Eh, byl příznivý pro mladé a střední podniky, zejména usnadnění jejich přístupu k financování. Tolik stručně řečeno, co bych si dovolila říct si v tuto chvíli. Diskuze budou pokračovat až do příštího týdne, kdy se bude o našem stanovisku hlasovat. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout velkého úspěchu se stínovými zpravodaji a já jim chci ještě jednou poděkovat. Děkuji. Děkuji. A nyní stínový zpravodaje Gutierrez Prieto eh, za SAD. Sí, gracias, presidenta. Y en primer lugar dar... Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval zpravodajce za snahu eh, najít konsensus. Když celý tenhle ten rámec byl eh, původně nastaven, navrhován, mm, celá sociální dimenze, celý sociální rozměr byl jaksi eh, dán na vedlejší kolej. A tady opravdu teď se potýkáme s jakýmsi demokratickým deficitem v této debatě. Tedy můžeme otevřít eh, tyhle ty rámce pro zprávu ekonomických záležitostí a snažit se do toho zapracovat, znovu dostat sociální rozměr. A pod také posílit demokratický rozměr, jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni. A proto si myslíme, že musíme nalézt konsenzus ohledně této zprávy. Všechny skupiny se o to snaží, tak abychom vyslali jasný signál dalším parlamentním výborům. Ta sociální dimenze z mého pohledu je opravdu zásadně důležitá. Musíme přesvědčit ty, kteří o jejím významu přesvědčeni nejsou. Potřebujeme vyslat jasný signál, eh, který bude vycházet z koncenzu, tak aby ta závěrečná zpráva o zprávě ekonomických záležitostí byla užitečná a vycházela z širokého koncenzu. Věříme, že hlavní témata, jimž se musíme věnovat, se týkají těchto tří oblastí. To znamená, potřebujeme posílit sociální rozměr. Obdrželi jsme připomínku čtyř předsedů, kteří říkají, že pokud Evropský parlament nebude místem, kde dojde k té debatě, proběhne to v jiných institucích. Prostě někde se to musí v parlamentu dostat na program, na pořad jednání. Uh, Já si myslím, že by tedy byla chyba, kdybychom se takhle sami vyloučili z téhleté debaty. Také si myslíme, že potřeba napravit nedostatky ve zprávě ekonomických záležitostí, kdy máme tedy příliš vysokou nezaměstnanost, kdy dochází k eh, vyloučení eh, na základě chudoby a podobně. To jsou věci, které nemůžeme ignorovat. Všechno se to zase vrací zpátky k té otázce eh, sociálního rozměru a skutečnosti, že celá otázka toho sociálního rozměru byla přehlížena v letech krize. Kromě toho máme potom také ten výroční mm, průzkum růstu. Tam se zase musíme podívat eh, detailně. Nemůžeme očekávat, že všechny tyhle ty věci se zázračně vyřeší nějakým jedním zázračným lékem. Nemůžeme mít reformy, které naprosto zničí evropský sociální model díky úsporným opatřením, strukturálním reformám a podobně. Prostě tohle to jsou věci, které do té zprávy se musí do, do, dostat. A pak máme ještě otázku demokratické legitimity. Musíme posílit roli parlamentu, jak národních, tak evropského. Protože my jsme úplně, my stojíme stranou eh, důležitých eh, politických rozhodnutí. Komise a rada v posledních letech jenom um, nás berou jako někoho, kdo ve finále schválí bez řečí to, co oni si odsouhlasí, ale tak jednoduché to není. My přece máme spolu rozhodovací pravomoci. Takže musíme spolu rozhodovat. Pak máme otázku občanské společnosti. Každý den slyšíme, že eh, občanská společnost se cítí vyloučena z eh, evropského dění, nemůžeme spoléhat na politickou dobrou vůli politických skupin tady. Potřebujeme mít nějaká formální fóra pro takovéto diskuse. Pokud jsme opravdovými demokraty, tak musíme naslouchat lidem, musíme naslouchat zástupcům Eh, občanské společnosti. Oni se musí podílet právě na téhle zprávě ekonomických záležitostí. Děkuji. Děkuji. Nyní za ECR pan Krasnodebsky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych se rád přidal ke kolegům a pogratuloval paní zpravodajce, která nepochybně se snažila eh, nalézt nějaký společný přístup, nalézt společného jmenovatele. O co tady jde v té zprávě? Aktualizovat rámec pro zprávu ekonomických záležitostí my jsme tady nalezli um, věci, na kterých se shodneme ohledně třeba demokratického deficitu. Řada z nás také si opravdu dělá starosti o e, tom ehm, e, o sociálním vyloučení, o sociálním rozměru. Ale Není možné si stále říkat, že je lepší řídit věci z Bruselu než z domova z členských států. A přitom máme tolik různých zemí, například Bulharsko. Tam je minimální mzda asi 200 euro měsíčně. Naproti tomu máme Lucembursko, země, která má chytré fiskální a e, finanční politiky a tam je průměrná, e, tam je ta, tam zda 2000 euro, takže jak můžeme tady stanovit nějaké společné standardy, opravdu společné standardy a proto naše skupina žádá o to, abychom nezapomínali na rozdíly mezi členskými státy, a ten rámec pro ekonomické ekonomických záležitostí musí být flexibilní. Toto bylo částečně zapracováno do toho kompromisu, určitě se to odraží i v kompromisním eh, návrhu, který předložíme za naši skupinu. Každopádně děkuji zpravodajce za dobrou spolupráci a těším se na výsledky hlasování. Děkuji. Děkuji. Nyní vicepředseda Turnes, vicepředsedkyně. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, já budu stručná. Nejprve poděkuji zpravodajce za vynikající práci na, té, na tomto stanovisku. Také se opravdu snažila v maximální míře nalézt kompromisy. Nebudu tady eh, zabíhat do další detailu, jenom řeknu děkuji za skvělou spolupráci a těším se na ukončení práce na tomto textu. Nyní Ines Zuber, prosím. Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este relatório, nós temos bastante... Děkuji, paní předsedkyně. Tady máme různá stanoviska, eh, názor zpravodajky, ale také eh, co se týče velké většiny pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. My si totiž myslíme, že znovu se tady komise pokouší o něco, eh, co bychom označili za kvadraturu kruhu. Tedy sociální cíle ty sice můžeme stanovit, v tomto dokumentu můžeme um, stanovit sociální cíle a um, předložit naše záměry, ale ve skutečnosti uh, Ehm, v realitě to pak vypadá úplně jinak. My jsme si mysleli, že to nepovede k že se to nehodí k mechanismům um, ekonomického řízení, ale pak se to všechno um, dává do soulad s politikou růstu a kvalitou pracovních míst. Uh, Hmm, politika eh, ekonomického eh, řízení, eh, ta sebou přináší rozpočtové záležitosti. Tady je velice těžké vytvářet pracovní místa, mm, třeba tím, že se podporuje soukromý sektor nebo se vytváří další infrastruktura. Orientace Evropské unie, mm, ta mm, Tady se stanovuje politika i rozpočtová v v rámci ekonomického řízení se jedná o makroekonomickou dohled, to znamená e, ty e, to nemůže nominálně růst o víc než 3%. Nástroje e, tohoto ekonomického řízení vedou k tomu, že se tady musí prosadit zadání, deficitní zadání a to zase znamená, že se země pokouší být konkurenceschopné, a to tím, že snižují náklady na práci. Mm, my jsme mm, diskutovali s mnoha specialisty, odborníky eh, z vlasti ekonomie, z věci. Co se týče o něch diotinu, tak mm, eh, tady se to týká mnoha regionů Evropské unie a Některé státy si mysleli, že k tomu je možné pořádat nějakou vládní konferenci, eh, tak aby se odchýlili a odvrátili pozornost ehm, od ekonomického řízení. Fundus eh, comunitários. Eh, také musíme ehm, ehm, dát dohromady prostředky, tak aby tyto peníze se hrály roli v sociální oblasti. Takže se musíme pokusit docílit kompromisu. zvýšit eh, komunitární prostředky, tak aby to byly prostředky do sociální oblasti. také otázka minimální mzdy, ale to všechno už eh, eh, dříve tento parlament prosazoval. Děkuji. Děkuji, Monika Vána, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, chtěla jsem poděkovat zpravodajce za vynikající spolupráci eh, na této složce. Musím upřímně říct, že původní verze návrhu, jak nám byla předložena, tak jsem eh, se nejprve velmi kriticky vyjádřila na tomto výboru a vůbec jsem si upřímně řečeno nedovedla představit, že bychom se mohli jenom přiblížit k nějakému souhlasu s touto složkou, protože tenkrát se nám zdálo, že to vůbec se neubírá ve správném směru. A musím říci, že v důsledku společné vynikající konstruktivní diskuze se skutečně podařilo zapracovat do toho určité prvky, Eh, které eh, textu dávají eh, velice široký směr a ukazují další perspektivy a hlavně posilují sociální dimenzi evropského semestru, ale ukazují i také jeho na potřebu reformy a to je pro nás velice důležité, že je to teď v popředí pozornosti. Kvadratura kruhu, říkala moje předřečnice. Ano, to tak je možné kriticky označit nebo vidět my jako zelení tady máme zásadní výhrady vůči aktuální ekonomické politice, a vůči economic governance, eh, governance a vůči deficitním kritériím a nedemokratickým, nedostačujícím um, um, prvkům demokratickým v Evropské unii. Ale myslím si, že, eh, a jiný přeřečník to řekl také, myslím, že potřebujeme ambiciozní společnou zprávu a vycházím z toho, že s touto zprávou začínáme ubírat eh, do správného směru. Jsou tady totiž některé prvky, které um, jsou jako výraz tohoto výboru velice důležité. Jedna z věcí, jenom exemplárně, to, co je pro nás důležité, chci říci. Jedna z věcí je odkaz k otázce boje proti chudoby a nerovnosti. Takže evropský semestr není jenom ve službách trvalo udržitelného růstu nebo e, jistých pracovních míst, ale také jde o boj proti nerovnosti a mm, boj proti chudobě. A Evropa, cíl Evropy 2020, ty by se měli dostat z té vedlejší koleje, ale naopak bychom se na ně měli dívat daleko intenzivněji a měli by stát popředí naší pozornosti a evropský semestr by neměl být jenom ve službách eh, úsporných opatření, ale měl by být ve prospěch občanů a občanek jménem sociálního pokroku a trvalo udržitelného vývoje. Pro nás bylo také důležité podívat se na strukturální reformy. Pravodajka to zmiňovala. Strukturální reformy by se měly odehrávat v rámci dívat se také na to z hlediska sociální dopadu. Mluvili jsme o strukturálních reformách, eh, myslíme si, že tady je propojení se sociálním pokrokem a také z gender eh, quality. To je jeden z klíčových prvků. Pro nás zelené je to důležitá věc a potom už, se, už ostatní řečníci mluvili o otázce demokracie. Nejenom parlamentní otázka, ta je jistě velice důležitá, ale již zmíněna otázka občanské společnosti, ale také sociálních partnerů, kteří tady daleko intenzivněji musí být vtaženi do evropského semestru. Tak, jak nám to už e, zjela a slíbila komise v posledním legislativním období, protože řekla, že tady k tomu rozpracuje příslušné hlavní směry všude to jako, jako kafejn jako opakují na každém výboru. Oni to ohlašovali, ještě to pořádně nebylo. Realizováno tedy hlavní směry pro začlenění občanské společnosti do evropského semestru. Pořád ještě na ty hlavní směry čekáme. Poslední věc, velmi pozitivně nahlížíme na formulaci sociálních ukazatelů a mm, to, že jsou postaveny na stejnou úroveň s makroekonomickými ukazateli, tak jak jsme to měli i ve studii a jsme rádi, že se to dostalo i této zprávy. Myslím, že jsme na správné cestě, to nebylo závěrečné posouzení, jak řekli předřečníci ještě eh, se k tomu přidají menší změny v dokumentu, ale myslím si, že to je dobrý kompromis, který jsme tady našli v této zprávě. Thank you. Děkuji. A poslední slova má paní Sander. Chcete něco doplnit? Máte možnost? Ano, ano, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat eh, kolegům a kolegyním za příspěvky. Skutečně ty eh, body, které připomněly. Eh, odráží tu diskuzi, kterou jsme vedli hm, na našich jednotlivých zasedáních. Teď musím najít své poznámky. Chci se vrátit eh, k hm, určitému počtu bodů, které tu zazněly. Jmenovitě absence demokracie v evropském semestru bod, který, na který upozornilo několik kolegů, včetně paní Prieto, paní Vana. O tom jsme se na výboru hodně bavili. Globálně kolegové, myslím si, že víceméně souhlasí, je tu určitý konsenzus, že je tu určitý eh, absence demokratického principu. Většina kolegů souhlasí s tím, abychom připojili více národní parlamenty. Myslím, že s tím opět celkově všichni souhlasí, občanskou společnost, eh, v parlamentu také je víceméně většina eh, v této věci. K otázce mm, sociální dimenze ekonomické zprávy, to je bod, který byl předmětem dlouhých a velkých diskuzí, hodně hovořili jsme o sociálních ukazatelích, dospěli jsme k textu, který by mohl eh, uspokojit vět, vět, velký počet kolegů v kompromisu 5. Aspekt, sociální aspekt, jak jsem již řekla, je takovou červenou linií, která se vyne celou zprávou a nejsou v tom žádné problémy. Pan Prieto hovořil o textu a o diskuzích mezi čtyřmi předsedy. Šlo tu to, to doplnit náš text, náš tom kompromis v tomto bodě. Opět požadavek, který zešel od vás, paní předsedkyně. Snažíme se na tom pracovat, abychom viděli, jak to integrovat. publikace předsedů ovšem přišla po lhutě pro podávání pozměňovacích návrhů v rámci výboru, Když jsem si kladla, kladla otázku z hlediska postupu, jakým způsobem to zaintegrovat, když kolegové již nemohli předložit pozměňovací návrhy. Tak či onak, jsme otevřeni diskuzím, a snad se nám podaří do příštího týdne pokročit. Takže co jsem ještě chtěla říci? Krasnodevský hodně zdůrazňoval to, že naše eh, státy mají specifické rysy, specifické postupy, které jsou jim vlastní. I to jsme se snažili zdůraznit. Příspěvek paní Zubr. Ta hovoří o nutnosti ponechání většího eh, manevrovacího prosporu členským státům. Je o tom je řeč v eh, kompromise, kde se hovoří o minimálním příjmu či povzbuzovat členské státy, aby uvažovali o minimálním platu. Ale samozřejmě s ohledem na jejich zvyklosti a specificity. Takže to je tak zhruba všechno. Ale ještě slovo paní Turnes, která chci říct, že já se těším, až dospějeme k hlasování o tomto stanovisku. Zbývá týden zůstaneme v kontaktu. Dnes odpoledne jsme měli návrhy kolegů na zlepšení kompromisu. Ještě se vrátíme, předstoupíme před politické skupiny, abychom vyladili naše návrhy. Doufám, že většina kolegů bude ve prospěch tohoto stanoviska, ne proto, že jsem ho předložila já, ale protože je to téma tak důležité. Je důležité, abychom slyšeli Eh, aby byl slyšet hlas výboru eh, pro zaměstnanost a sociální otázky, takže aby si z toho odnesla komise ty zásadní důležité body z toho, co jsme tady vyjádřili. Všem děkuji. Budeme v kontaktu. Děkuji vám. Schválení na výboru Ample 1. dubna a na Ekonu 16. dubna. A těmito slovy se dostávám k bodu 17, což je příští zasedání, což je 1. dubna. Bude to dlouhý den, stejně jako tento, který právě uplynul, začneme v 9 a skočíme, skočíme v 18.30 večer. Do té doby se asi uvidíme, takže díky opravdu zajímavý a plodný den.